Colleagues, thank you for coming earlier. We managed to, to... Kolegové, děkuji, že jste přišli dříve. Jsem eh, ráda, že eh, mohu zde dnes eh, uvítat naše čtyři váž, vážné panelisty. Tématem tohoto slyšení je militarizace Černého moře. Jedná se o um, veřejné slyšení s požehnáním Evropského parlamentu a jeho orgánů. Pusme se tedy do um, věci. Nejdříve Stanislav Sekieru, um, který je uh, výzkumníkem v EU v Paříži. Už jsme tady měli eh, řadu eh, lidí z eh, tohoto institutu a teď si od něj vyslechneme hm, prezentaci k tomuto tématu. Potom je tady kapitán Steven Horrell, který je eh, eh, tady eh, výzkumným pracovníkem v Atlantické radě Brent Skokov Central pro mezinárodní bezpečnost. Tak je s námi pan Batu Kutelia, viceprezident Atlantické rady Gruzie jako a spolupracovník McCainova institutu. To jsou eh, nám dobře známé instituce. Potom eh, v eh, neposlední řadě pan Ridvan Barry Urkosta, který je výzkumným pracovníkem jedním eh, z nejznám, na jedné z nejznámějších eh, polských univerzit. Myslím, že v současné době eh, myslím, že je nej, nej, nej, nej, nejlepší společné domě s Jagronskou univerzitou na Varšavské univerzitě. A věnuje se tedy mezinárodní výzkum na této univerzitě, říká řečnice. Dámy a pánové, Bezpečnostní eh, situace eh, v Černém moři eh, je vysoko na našem pořadu jednání už delší dobu. Parlament přijal skvělou zprávu Joana Amica Pasky k bezpečnostní situaci Ano, poprosím vás, kdybyste eh, mluvili poněkud potišeji. Přijeli jsme zprávu. A to vzhledem eh, eh, k situaci na východní Ukrajině a nelegálnímu připojení Ukrajiny je to téma velice vysoko na naší agendě. Region Černého moře je jeden z nejzranitelnějších, který leží ve sféře našeho zájmu. Teď máme téměř celé dvě hodiny na rozpravu. A já bych ráda požádal každého panelistu, aby na, v tomto kole Eh, věnoval eh, svým připomínkám ne víc než 15 minut a potom, eh, potom pokud to bude možné, dáme druhé kolo a povedeme a za, za, za, zapojíme poslance do debaty. To je vždycky velice užitečné. Samozřejmě můžeme být flexibilní, ale prosím, zhruba eh, se snažte eh, se omezit eh, na tuto dobu. Takže začneme s panem Sekierem. Děkuji vám. Já jsem velice rád za to pozvání a jsem rád, že mohu se na vás obrátit v takovémto velmi aktuálním tématu. Já každý den sleduji vývoj na, v Černém moři a ukazuje to, že Ruská federace je hlavním hybatelem militarizace tohoto regionu. Proto se zaměřím na za a různé tváře ruské militarizace, za druhé na to, jakou hrozbu ty eh, ruské snahy představují pro členské státy i pro tento region, i pro eh, zbytek části, zbývající část světa. A že ty hrozby eh, nesáhají jenom do Černého moře. A potom se budu zabývat možnými výzvami a hrozbami evropské bezpečnosti. Obecně, když hovoříme o militarizaci, tak eh, eh, se eh, v klasickém, klasickým způsobem zaměřujeme na multiplikaci vojenských základen, modernizaci zbraní, rychlá vojenská cvičení. To je pravda. To se děje v Černomorském regionu v posledních letech též. Ale není to úplně všechno. Militarizace vedená Ruskem v regionu Černého moře je mnohem složitější proces. Jeho eh, složitost je dana tím, že militarizace eh, je eh, mnohoúčelová a mnohorozměrná. Ruská militarizace je Eh, mnohoučelová a to znamená, že eh, slouží eh, domácím cílům ruské, ruské politiky a zahraničně politickým cílům. A ta militarizace proto na sebe bere podobu militarizace politického diskurzu, militarizace vlasteneckého vzdělávání v Rusku, militarizace sociální společenské smlouvy, anebo také ruské zahraniční politiky. Pokud se podíváme na to, jak se projevuje militarizace, tak samozřejmě to je prostě v politickém diskurzu, který se snaží zbavit eh, politickou opozici eh, narrativu, který by mohl být eh, opozicí vůči vládě. Lidé, kteří jsou proti anexi Krymu v Rusku, jsou označováni například jako pátá kolona, která pracuje v zájmu cizích mocností v Rusku, proti Rusku, pardon, Političtí protivníci jsou tedy neprezentováni jako lidé, eh, kteří mají odlišné názory, ale i jako strana imaginárního konfliktu. Na druhou stranu, militarizace politického diskurzu eh, podporuje popularitu eh, ruské vlády. Vláda nehovoří o hospodářských výsledcích, protože ty prostě nejsou ale eh, spíše o malých eh, vojenských úspěších eh, a vítězstvích. Zároveň ta militarizace ovlivňuje společenskou smlouvu. Dříve vláda zaručovala lidem zvýšenou prosperitu za to, že se nebudou míchat do politiky. Ovšem tento, tato smlouva se mění kvůli militarizaci. Lidé dostávají nabídku stability, a, a iluzorních vítězství nebo úspěchů v zahraničí výměnou za to, že se nebudou míchat do politiky stále. Potom uh, militarizace uh, vlasteneckého vzdělávání. To na sebe bere uh, podobu uh, různou. Například tady vidíme spotřebitelský patriotismus, kdy uh, ladí um, lidé jsou uh, povzbuzováni, aby uh, Eh, si kupovali eh, různá eh, trička s, nebo produkty hromadné spotřeby s tématy, která prezentují anexy Krymu nebo různé moderní zbraně vyráběné v Rusku. A nebo v jiné podobě jsou tady vlastenecké vzdělávací programy v Rusku, které obnovují sovětské tradice ve školách například eh, vysílání vojenských důstojníků a organizaci různých vojenských aktivit ve školách. Potom je tady militarizace eh, ruské ekonomiky, eh, ale o tom pravděpodobně budeme hovořit ještě při debatě, protože tady nejde jenom o bezpečnost, ale také pro evropské podniky, které jsou aktivní v Ruské federaci. Militarizace má samozřejmě také vnější rozměry. Podporuje nebo eh, mm, podporuje mnohem eh, takovou eh, silovější ruskou politiku. Veškerá debata v Rusku v roce 2000, nebo po roce 2000 o vytváření té měkké moci, měkké síly zůstává jenom debatou, protože Rusko v zásadě zůstává tvrdou silou velmocí. Hodně ruské zahraniční politiky Eh, spočívá v tom, že práh eh, pro použití síly vůči sousedům je mnohem nižší než před léty. Militarizace také znamená změnu eh, vojenské rovnováhy v černomorském regionu, protože tedy oproti 90. letům. V posledních letech se tedy systémově snaží získat převahu v tomto regionu. Použití vojenské vojenské síly neboli militarizace eh, ruské zahraniční politiky má také důsledky pro evropskou integraci a její programy v regionu. Rusko se v zásadě pokouší eh, eh, získat vojenskou sílu, aby narušilo tyto procesy. Zároveň, a to souvisí s předchozím bodem, Rusko používá vojenskou sílu k podkopávání budování státu v východním sousedství EU. je minimum důkazů toho, že by eh, Rusko eh, mělo zájem na silných a stabilních sousedech. A potom eh, naposledy militarizace má vliv na evropské jižní sousedství, protože militarizace má za cíl expandovat moc i na jich. Říkal jsem, že militarizace je více mnohoučelová, ale také mnohorozměrná. Když my analyzujeme militarizaci, tak eh, se zabýváme klasickými militárními, eh, eh, bychom se neměli zabývat jenom klasickými vojenskými věcmi, protože Rusko vede v multispektrální válku, to znamená používá klasické vojenské nástroje společně s nekonvenčními méně viditelnými nástroji, aby dosáhlo politických cílů. Pravděpodobně nebudu eh, zacházet příliš do podrobností, protože eh, tady na to máme mnohem eh, kvalifikovanější lidi na panelu. Ale mohu říci, že když zabýváme militarizací černomorského regionu, tak kromě analýzy vojenských doktrín a mm, skutečného nasazení vojenských sil se musíme dívat na to, jak je to organiz... spojené s organizovaným zločinem, kybernetickými útoky a korupcí. Jaké eh, důsledky toto eh, má pro Evropskou eh, unii, pro východní sousedy Evropské unie? Mnohočetné. Za prvé, hm, to, co je nejvíce na snadě, je, že militarizace vede k zabíjení lidí v tomto regionu. Více než 10 000 Ukrajinců zemřelo v důsledku ruské agrese na východní Ukrajinu. Militarizace eh, eh, také eh, vede k vysídlení lidí z domů. Více než milion Ukrajinců je vnitřně vysídlených. Militarizace také narušuje lidský provoz a někdy také vede k úmrtí evropských občasů, občanů, jak se to stalo MH17 v Donbasu ovládaném Ruskem a jeho zástupci. Militarizace také vede k budování kapacit Ruské federace na Krymu, proto aby mohla expandovat svoji sílu eh, do Sýrie. A ruský zásah v eh, Sýrii neměl minimalizovat tamní konflikt, ale spíše ji podnítit spíše destabilizoval, než aby stabilizoval situaci v eh, Sýrii. Modernizace hm, ruské, eh, ruských schopností eh, hm, a, a Krymu ohrožuje nejenom příbřežní státy jako Bulharsko a Rumunsko, ale také související, tedy sousední státy, neboť střely s prochou drahou letu dosáhnou více než na 2000 kilometrů. Eh, militarizace eh, v Černém moři a eh, vlastenecké vzdělávání propakované, nebo prosazované v Rusku pravděpodobně povedou k lhostejné v nejhorším případě a k v horším případě nenávidějící generaci vůči Evropské unii v Rusku. Jak můžeme tedy eh, řešit celou eh, tuto eh, řadu problémů, které Rusko vytváří? No v dohledné budoucnosti Evropská unie bohužel bude čelit velice nejistým politickým elitám v Rusku. Další volby pravděpodobně zopakují nebo potvrdí stávající lidi, ale ovšem otázkou je, co se stane po dalších volbách, až budou pryč a co se stane s politickými elatami. Evropská eh, unie pravděpodobně bude čelit eh, ruské stagnující ekonomice eh, nebo ekonomice, která bude výrazně zaostávat za globálním růstem. Stárnoucí populace a pravděpodobně mnohem lohostejnější a nebo generace mnohem lohostejnější vůči Evropě nebo vůči ní více nenávistná. Já bych se eh, dovolil eh, prognozovat, že Evropská unie nebude mít partnera v Kremlu, eh, který by chtěl vytvářet úzké a trvalé udržitelné partnerství a neexistuje jeden všelek na řešení ruské výzvy. Evropská unie musí být připravena na dlouhodobý úkol. K úspěchu evropské eh, politiky eh, eh, při mm, řešení Ruska je důležitá jednota. I když je to zřejmé, musíme to opakovat neustále. Jednota dosažená vůči Rusku v posledních letech je mimořádná a je třeba ji zachovat. Protože když budeme rozděleni, Rusko hm, bude mnohem snáze prosazovat své cíle oproti a rozdělovat nás dále jako členské státy. E, zachování e, sankcí e, je dalším podmínkou, protože dokud Rusko nesplní podmínky pro jejich zrušení. Evropská unie musí zvýšit svou důvěryhodnost, co by mezinárodního aktéra vůči Rusku. Jedná se tady o dlouhodobé investice do vztahu s východními sousedy. A potom eh, sankce jsou eh, velice důležité pro to, aby eh, vyčerpávali ruské zdroje, které jsou jinak směrovány do zahraniční politiky. A potom také multispektrální útok vyžaduje multispektrální obranu. Za prvé, partnerská spolupráce s NATO by měla být prohloubena. Neboť EU bude pravděpodobně lépe vybavená pro eh, reakci na ruskou výzvu s NATO než bez něj. Rusko eh, narušuje obchodní eh, vztahy v černomorském regionu. Pro vás je to příležitost do toho vstoupit a otevírat nové obchodní příležitosti pro východní sousedy. Samozřejmě před summitem o východním partnerství je důležité, aby jste eh, se zamysleli nad obnovením závazků a, a, na vytváření eh, no, nástrojů pro eh, východní sousedy, kteří čelí různým hrozbám. Ruská vláda dělá všechno možné, aby vytvořila nebo nechala vyrůst nenávistné novou generaci izolovanou od Evropy. Měli byste pravděpodobně trvat na snahách Eh, oslovit eh, ruskou společnost, dokud to eh, bude možné. Budou obtíže, bude selhání, protože Ruská federace nechce toto v angažma, ale je v zájmu našeho lepšího budoucího vztahu s Ruskem snažit se oslovit ruskou společnost a nejenom ruskou vládu. Tím skončím. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji vám. A teď dám slovo kapitánu Stevenu Horlovi, eh, který je výzkumným pracovníkem v Atlantské radě. Thank you. And, uh, thank you for the invitation. Děkuji. Děkuji za pozvání. Um, věci, které jsem napsal před rokem, uh, strategie pro bezpečí ve, střední, ve Černém moři je, považ, je to považováno za stále důležité a to je pro mě eh, velmi lichotivé a já si myslím, že je důležité pokračovat v tomto dialogu. Já už nejsem eh, v Atlantické radě, ale jsem tady nyní eh, osobně, takže hovořím skutečně sám za sebe a není to žádná oficiální pozice. Eh, a když jsem to vysvětlil, tak jsem velmi rád, že mohu hovořit zde o militarizaci v Černém moři. Opět tedy ehm, na základě mého dokumentu, tam se hovořilo o strategických souvislostech, o stále rostoucí eh, ruské konfrontaci, ale jsou tady eh, i další nové události od té doby před rokem, když jsem sepsal ten dokument. Potom tam mám také určitá doporučení pro eh, NATO, technická doporučení, která by spadala do definice militarizace, kde se doporučuje eh, silnější přítomnost a cvičení a potom jsou tam také, také zmíním určité události během minulého roku a také bych rád potom zmínil ještě další aspekty během otázek a odpovědí, eh, jako otázky související s ehm, tedy dalšími věcmi. V říjnu 2016 eh, eh, jsme na Atlantické radě diskutovali o strategickém prostředí a okolí regionu Černého moře. Tam, jsou, tam je to tedy to širší geopolitické e, prostředí a rostoucí konfrontace Ruska a Západu, ať e, tedy e, je to USA, NATO, Evropská unie, a nebo mm, tedy mm, Rusko neustále tvrdí, že tady roste konfrontace z naší strany a um, tady um, se to zaměřilo na Černé moře, kde došlo k velkým změnám, eh, Ukrajina, kde došlo k připojení eh, Krymu a potom navazující kroky, které tedy zvýšily tuto militarizaci a samozřejmě tato rychlá eskalace proběhla v regionu, eh, kde už byly potenciální třecí body, pokud jde o konflikty, ve, ve tedy Černém moři a širší eh, černomorské oblasti, takže došlo k připojení k okupaci Krymu a potom je tady samozřejmě eh, konflikt ve východních eh, částech Ukrajiny. Pokud jde o to připojení Krymu, tak to bylo v podstatě velmi rychlé a měl, bylo tam velké politické pokrytí, referendum, a, ale potom uh, Rusko velmi rychle přesunulo velmi uh, technicky uh, vyspělé vybavení výzbroj do tohoto regionu. Máme tady Sevastopol a uh, potom následovaly další kroky tedy a uh, hmm, například letecké uh, rakety a uh, i nějaké námořní. A Eh, vlastně takto Rusko rozšiřuje svou eh, kapacitu eh, v tomto regionu, na moři, mm, ze vzduchu a v podstatě se tady polovina tohoto Černého moře takto pokryla a pokryla se vlastně většina Černého moře. Pokračovalo se také modernizace flotily na Černém moři, různé ponorky, a vysokotechnické rakety eh, na těchto plavidlech, potom různé vyspělé eh, raketové systémy. Tam nešlo pouze o lodní eh, rakety, tam jsou opravdu také různé rakety pro útok pozemní s velkým dosahem. A tato modernizace nebyla přímým dopadem eh, událostí na Ukrajině a v Krymu. Bylo to asi plánováno dříve, eh, v roce 2010, podle tedy eh, příslušného programu. Ovšem ono, že to tak to proběhlo současně, to není náhoda. Rusko tady vlastně mm, toto spojilo se svojí stále rostoucí vůli konfliktu se Západem. A ty dříve existující plány zvýšit a modernizovat flotilu na Černé moři, to odráží současnou vůli militarizovat region Černého moře. A před rokem uh, tady v tom dokumentu jsem hovořil o některých prvních výsledcích těchto, nebo krocích těchto ponorek a tak dále. A ta flotila třeba minulý týden eh, se eh, vydala na, do východní eh, Ukrajiny a tam, o tamtud vlastně byly vyslány rakety do Sýrie, tak jak už jsem zmínil. Tato militarizace má své dopady, tak jak bylo zmíněno eh, dříve, pokud jde tedy o eh, region Černého moře i více. Hovořilo se o strategických odpovědích NATO, aby se zajistila bezpečnost regionu a byla tam určitá eh, doporučení v tom dokumentu pokud ten pro, tím problémem je militarizace Černého moře, tak si myslím, že to řešení by mělo být zaměřeno eh, na co nejúspěšnější eh, vojenské spojenectví všech dob. Na to má vojenskou strukturu, která může z něj udělat centrální bod eh, středoevropských reakcí nebo evropských reakcí na tedy region v Ukrajině. Takže tam se zahrnovala nebo hovořilo se o přítomnosti eh, jednotek NATO plus cvičení. Ehm, ovšem národy eh, NATO, eh, například i pokud jde o působnost v Černé moři, tak tam, tam je to v podstatě omezeno, ale je tam určitá rotace, ta rotace může být zachována a pokud jde o rotační vzdušnou přítomnost, ta, není, ta nemá takové jasné mezníky Hovořilo se tam také o různých pozemních cvičeních a e, včetně e, regionálních struktur a rotací e, v tomto ohledu v regionu Černého moře. A tak, jak jsem zmínil předtím, toto není pouze netocentrický pohled na věc, protože tam jsme zohledňovali i účastné členů NATO v těchto operacích a od té doby tam došlo k dalšímu vývoji. Na západní straně tento týden eh, Multinárodní eh, jihovýchodní brigáda byla zřízena v Rumunsku. Eh, tam vlastně jde o raketovou obranu eh, v tomto regionu a je tady také obrana naplánovaná v roce 2017, kde jsou bojovní, bojovní síly ve spojení s Portugalskem a je tady vlastně nějaké úsilí eh, v Bulharsku, kde je celých 4,8 miliard eh, eh, dolarů amerických, které jsou vlastně investovány do toho cvičení, které tam probíhá nebo proběhlo, takže tam to mm, pokračuje, tam je možné vytvářet kolektivní obranu a může to sloužit jako odstrašovací operace. A tyto věci jinak samozřejmě všechny jsou nebo vychází z členů NATO, kteří zároveň eh, tedy mají svou působnost v oblasti Černého moře, ale eh, Zároveň eh, samozřejmě je tam ta kon, konvencionální rotace v Černém moři i s těmi národy, kteří, které nejsou členy NATO. Takže i když jsou tam takové operace, tak mohou být koordinovány, je možné o nich komunikovat Eh, aby se ukázalo, že Západ je v tomto regionu skutečně jednotný. Další věcí je mice NATO pro vytváření obran, obrané kapacity. Tam opět nemusí být pouze členové NATO, tam můžou být různé bilaterální aktivity, eh, vícestrané aktivity a všichni partneři se do toho mohou eh, zapojit. Tam se tedy vytváří kapacita a Eh, schopnost eh, bezpečnosti a a přitom to žároveň není provokativní. Eh, tady Eh, tedy je důležité takto zohlednit tu možnost provokace, která by tady neměla být, ale zároveň bychom měli mm, totiž nechat otevřené dveře pro Rusko, aby Rusko mělo tu cestu k tomu být zodpovědným eh, partnerem v tom regionu. A my jsme tam měli eh, nějakou operaci, která zahrnovala také Rusko i ostatní regionální partnery. To bylo přerušeno, ale Tyto dveře bychom měli nechat otevřené pro účast Ruska, aby se opět mohli stát partnerem eh, v některém eh, takovém společném mezinárodním úsilí, místo toho, abychom eh, tam se pouštěli neustále, nebo aby, aby tam docházelo k nějakým konfrontacím. A tady bych chtěl uh, citovat pana Stoltenberga, generálního tajemníka NATO, který uvedl, eh, nemáme eh, strach z Ruska, ale potřebujeme dialog, který bude silný a který bude odrazující. Eh, děkuji vám za tuto příležitost a těším se na vaše komentáře, otázky na celou diskuzi. Děkuji. Děkuji. Já jsem jenom chtěla poznamenat, že i Evropský parlament a jeho delegace se účastnil eh, tohoto schromáždění, takže jsme měli možnost si vyslechnout eh, celé stanovisko generálního tajemníka, které bylo velice silné. A poprosím pana Batuku Kulia, aby se ujal slova. Místo předseda a eh, Rady pro Gruzii. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji vám za tuto příležitost uh, ujmu a za to, že jste se ujali strategického vedení, což má ohromný vliv na uh, Euroatlantskou alianci. Já se pokusím opakovat to, co už zaznělo. Byť to byly velice důležité uh, záležitosti. Musíme pamatovat na ten široký kontext a kontext bezpečnosti Evropy, který se do veliké eh, míry odvíjí právě od situace v regionu Černého moře. To by mělo být součástí, a je tomu i tak, eh, v celkové vize Europe Whole Free and Peace což je vize, která zatím ještě není celá dokončena, není impl- celá implementována, která se zabývá otázkou eh, různých konfliktů, pořádku po eh, studné válce, střed, zajímá se také o střed zájmu, o koridor sever-jih a západ-východ, zabývá se rovněž také obchodně vojenskou logistikou v oblasti Černého moře. Tím, že se snažíme najít novou vyváženost v oblasti Černého moře, tak se zajímáme o velice důležitou otázku a musíme myslet na nezvratitelnost celého procesu. A jedině strategickým západním způsobem je možné vůbec tohle celé provést. Strategické dokumenty jasně říkají, že hlavním nepřítelem Ruska je Evropská unie, NATO a Spojené státy. To je rovněž důležité mít na paměti, protože v tu chvíli je Černé moře zásadní pro Rusko, aby mohla, mohlo na východ eh, demonstrovat svoji sílu. A nejenom na východ, ale i na jih Evropy. Stávající situace v regionu Černého moře je velice důležitá, zvláště pokud jde o otázku e, militarizace. Je to jeden z mnoha komponentů, ale důležitý komponent a je potřeba pamatovat za, e, na dopady i metody. Podívejme se na strategické postupy. V první řadě má Rusko za cíl zastavit eh, růst západní demokracie, protože mají pocit, že je to pro ně hrozba. Dále chtějí eh, znovu nastavit eh, pořádek po studené válce a zároveň také chtějí vytvořit obchodní cesty a trasy, které nejsou příznivé Eh, pro ruské zájmy. Jde hlavně o distribuci ropy a zemního plynu, o ceny, o přístup k fosilním palivům v, moři. Eh, je to základní komponent, je to hlavně diskreditace demokratického systému, který nemá být atraktivní pro sousedy Ruska. A zároveň se také dostávají do eh, domácí záležitosti interferují do domácí záležitosti a podporují pol, populisty a extrémní levice, extrémní pravice a podobná hnutí. Pamatujeme-li na toto všechno, tak eh, je, to, je zde určitý hybridní systém, který eh, nám umožňuje bojovat proti tomuto boji proti západní demokracii. Je to strategie, taková hybridní strategie, která v sebe snoubí různé stránky a odvíjí se od eh, posouvání červených linií a odvíjí se rovněž od vytváření nové reality. Po eh, roce 2008 a po dění v Gruzi, kdy došlo k okupaci tehdy svrchovaného území eh, Ukrajiny, Rusko celkem dobře čelilo institucím, jako je OECD nebo OSN, které vyvinuly velice malý tlik, stalo se, co se stalo. A dalším cílem Ruska bylo NATO a Evropská unie. A ta konstrukce eh, diskreditace, roztříštění, polarizace a dobývání. To je strategie, která je celkem viditelnou taktikou. My už jsme zaznamenali celou řadu dopadů v oblasti vojenství byl zajímavý případ eh, lodi Mistral, což byl případ, který eh, vyvolal různé výklady na západě a na půdě to. Kombinace vojenských eh, záležitostí a ekonomických záležitostí a invazí, jako například v Gruzii nebo na Ukrajině, to je něco, co rovněž navazuje na eh, zjištění Ruska, která se odvíjejí od možností, které získá mm, přístupem k ropě, což získají tím, že budou mít přístup k těmto trasám. Je to situace, kdy Eh, došlo k určitému zablokování, jelikož eh, došlo v oblasti Černého moře i eh, k zastoupení jednotek Spojených států. Následně ten tunel, který zde pro misi existoval, nebyl dostatečný a, to byl pro Rusko určitý signál. Další důležitý prvek té, těchto válečných her ze strany Ruska je jaksi zamezení přístupu na moři i na zemi, kdy Rusko má možnost vytvářet určité zóny, takové kapsy bez přístupu. A když se podíváte na angažovanost leteckých eh, jednotek, tak vidíte, že jsou zde takové virtuální zdi, které ohraničují příslušné zóny. Jsou tam dvě mezery, pouze dvě mezery. Tam to je samozřejmě Gruzie, kde stále ještě Rusko má své systémy na severu Abcházie asi 300 tisíc, ale je tam v mezera eh, v této virtuální zdi a pak je na, na, na jihu je další mezera u Turecka. A vidíme zde další vývoj, kdy Rusko se snaží prodat eh, S-40, systém S-40. Možná tyto plány byly nakonec zrušeny podle posledních zpráv, nevíme, ale je zajímavé, že Rusko se snaží o tuto taktiku, o tuto odvetu, což bylo patrné zvláště po roce 2008, kdy se rozhodlo Rusko eh, provést odvetu vůči západu. Potom na bukureském samitu se začalo hovořit i o členství a později Ukrajina a Gruzie byly najednou cílem pro Rusko, když se ucházeli o členství. Pokud jde o transparentnost, a teď hovořím o odzbrojování, tak zde panuje veliká nejistota protože dělají si spojenectví s nestátními subjekty, s autokratickými mm, zřízeními. To je taktika Ruska a zcela zjevně zde vidíme vojenské účely a cíle, pokud jde o ty nárazníkové zóny a bezpřístupové zóny, ale také vojenské cíle, jako je neutralizace určitých zemí nebo snaha o e, tlak na tyto nestátní subjekty či takzvané šedé zóny a navíc eh, vytvářejí ty takzvané spojenecké režimy, které jsou vlastně mm, vyzbrojeny eh, ruským režimem. A dále je zde takový balíček či mm, cena pro autoritářské vůdce, jako je vojenská spolupráce, korupce. To jsou metody, které Rusko používá, aby vyvíjelo svůj tlak na příslušné zástupce v regionu, pokud je považuje za strategické. A další prvek eh, toho celého kontextu, pokud jde o eh, Černé moře. Další prvek je to, že je to blízko Kaspického moře a Středozemního moře. Hlavní problém, který zde vidíme, ale jsou tam i pozitivní stránky, je rozdělené vnímání. Na východě Evropy se považuje Rusko za číslo jedna a na západě se považuje za číslo jedna, co se týče hrozeb eh, terorismus, jako bezprostřední hrozba. No a Rusko se snaží manipulovat dvě záležitosti. Snaží se eh, to vnímání hrozeb jak si roztříštit, rozdělit v komunitě euroatlantické a snaží se zároveň eh, militarizovat a zbrojit na východě a snaží se podporovat a, a, a eh, podněcovat právě tyto nálady. Dobrá zpráva je, že Summit v Bukurešti byl milníkem, pokud jde o vnímání společných hrozeb. Za prvé jsme zaznamenali, že tyto dvě hrozby, Rusko a islámský stát, se dostaly najednou do jednoho odstavce, odstavce číslo 5 ve sdělení na to, kde se hovoří o státních a nestátních teroristických aktérech. Myslím si, že bylo dobře to uvést do sdělení tímto způsobem. Navíc region Černého moře se rovněž objevil v tomto sdělení. Ob, objevil se tam v pěti kapitolách celkem osmkrát. Hovořilo se o něm, co se týče regionálního přístupu, co se týče národního přístupu k bezpečnosti. Hovořilo se o kontextu Černého moře a euroatlantické dimenzi. Další prvek, na který nesmíme zapomínat, pokud hovoříme o tom, jak Rusko získává více a více síly, je v tom, jak se Rusko staví k regionu, pokud jde o extrémní eh, stránky východní části eh, NATO. Máme zde Balcké moře, kde jsou členské země NATO, velmi důležité, Švédsko a Finsko. To samé složení vidíme u Černého moře, ale u Balckého moře v tuto chvíli můžeme konstatovat nižší zranitelnost, protože tam je vys, velmi silně zastoupeno eh, dobré ekonomické zázemí, ale jako eh, Ukrajina a Gruzie jsou považovány za země více zranitelné, slabší. Proto podobné uspořádání vojenského charakteru, zvláště pokud jde o schopnost se sám bránit, se právě objevuje, eh, co se týče obav v těchto oblastech, co se týče zbra, zbraní a zbrojení, tak se zde mění určitě strategie z, ze strany Ruské federace. Zaznamenali jsme dobré zprávy eh, z parlamentního shromaždění to i z prohlášení, z návštěvy spoje, z prezidenta Spojených států rovněž také rotace zastoupení na to v oblasti zajištění vojenských prvků v Rumunsku, zastoupení na to v této oblasti. A další prvek eh, celé této mozaiky je obchodní eh, koridor s vojenskou obranou, kdy se do spolupráce s Černým mořem dostává i Um, ta obchodní dimenze, čím se otevírá cesta do Kaspického moře, energeticky bohatého. Je to velice důležitý prvek a důraz na tuto záležitost před demokratickým civilizovaným světem. A ty dva komponenty, které jsou nejdůležitější, to je Krym a další chutě, Mm, Ruska vytvářet bezpřístupové zóny a další chudě Ruska eh, zbrojit v okupovaných územích. A dalším prvkem důležitým je Gruzie. A Gruzie je mnohem víc než jenom malá země mm, na pobřeží Černého moře. Když se řeší politická orientace Gruzie a strategické cíle, tak můžeme říci, že Rusko může zamezit přístupu do Kaspické oblasti a do střední Asie pro NATO a pro zbytek Evropy. To by bylo strategicky velice důrazné sdělení. Samozřejmě v tomto ohledu platí, že okupovaná území jsou klíčovými prvky ruské strategie, zvláště pokud jde o Eh, zbrojení v Abcházii a Gruzii, kde Rusko už má svoje, svoje systémy S-300 a základnu a další. A mělo by se tam objevit dalších pět tisíc eh, vojáků v regionu Trenuali plus 13 tisíc hraničních eh, strážců v obou regionech. Navíc je zde další zařízení, včetně námořních jednotek. Je to tedy hy, hy, hy, hybridní tlak na gruzínskou vládu ze strany Ruska a snaha o diskreditaci myšlenky westernalizace Gruzie tím, že se Rusko opírá do západu e, způsobem propagandy. A všechny tyto pokusy v rámci širšího kontextu si vyžadují nejenom odrazování dalších od Černého moře a od militarizace, ale zároveň i je zde tedy militarizace na jedné straně, na druhé straně a nebo cílíme určité vyváženosti. Cokoliv jiného by bylo chybou pokud jde o strategii v Černém moři. Zatímco se snažíme o určitý ústup Ruska, tak je důležité poukázat na další rozšíření, zapojení NATO, další um, morální podporu, ekonomickou podporu v regionu ze strany NATO. A závěrem bych ještě chtěl říci, že zde je něco, co by demokratická západní eh, civilizace neměla dělat a to je spokojit se se stagnací, kdy na, na všechno reagujeme a řešíme krize. Vytváření vákua či absence odezvy by byla velice špatně. Zároveň bychom se měli vyhnout nějakému výměnému obchodu s Ruskem či zajištěním statutu quo. To by totiž znamenalo něco jako souhlas s rozdělováním Evropy a tím bychom se vrátili zpátky uh, k historickým momentům studené války. Já v tuto chvíli ukončím své vystoupení a budu rád, budete-li mít dotazy. Děkuji. Děkuji vám. Já v tuto chvíli požádám pana Rivan Barikosta, aby se vyjádřil. Yeah, it's... uh, thank you very much for... Mnohokrát děkuji. Děkuji eh, panu Kotelivi eh, za úvod ke Krymu. Já se eh, budu zaměřovat přesně na Krym, na Azov a, a na to, jak Rusko vnímá Černé moře. Máme konkrétní doklady z letošního léta od několika ruských vojenských důstojníků admirálů, Eh, ohledně toho, jak oni vnímají tuto oblast a jaké plány pro ní mají. Je oblast Černého moře a jeho okolí. Potom eh, se eh, dotknu ruské politiky k Turecku, protože máme v Černém moři dvě hlavní mocnosti, Rusko a Turecko. Nicméně, hmm, pozice Turecka eh, je taková trošku vágnější, takže eh, musíme se to eh, ho dotknout. Tak teď vám ukážu obrázek ze Sevastopolu. Já jsem původně ze Sevastopolu a znám tuto oblast docela dobře. To jsou obrázky pořízené v roce 2014. Vidíte eh, tam zoufalou eh, situaci. Eh, to je pobřežní systém obrany vybudovaný Sovětským svazem za studené války. Terinku, snažím se to vrátit zase zpátky. Tak. Chtěl jsem vám ukázat, i jaké eh, podobě to vypadá teď. So it's like a, the, more, the main picture uh, how Russia militarized Crimea. Čili tohle je takový obrázek toho, jak eh, Rusko militarizovalo uh, Krym uh, a jak úspěšně se mu daří. Tady vidíte takovýhle funkční systém a je modernizovaný v výborném stavu. A můžeme ho podívat k eh, obraně tam eh, v Krymu. To je ono. Jenom jsem vám chtěl ukázat, co bylo předtím a co je teď. Tak teď už eh, to budu moci posouvat sám. Takže teď bych eh, se zaměřil na to, proč eh, eh, na Krymu Rusku záleží. Jsou tady důležité historické aspekty. Předtím, než všechny mocnosti se zaměřily na Krym pro šíření své moci na sever před dvěma sty lety, tak Krym Krym byl eh, vlastně eh, takovým odrazovým můstkem pro šíření moci směrem na jich pro Rusko do eh, v Osmanské říše. Krym je to hlavní místo uvnitř Černého moře, které umožňuje systematickou kontrolu celého černomorského regionu. A pokud jde o, o Ukrajinu, tak eh, je velice důležité, že eh, jich Ukrajiny, víme, jak vypadá Novorosie, eh, Rusko, rusky mluvící region, takže militarizovaný Krym je takovým podbřiškem Ukrajiny. A Rusko tohle dobře chápe. A Krym svým způsobem byl konkrétně uspůsoben těmto účelům. Za studené války hlavní eh, linií militarizace eh, Krymu byl jich, ale je to Rusko eh, to rozdělilo, protože se bojí provokace v úvozovkách na severním Krymu od Ukrajinců nebo krymských Tatarů jak jim říkají obyčejně. Takže eh, eh, chce eh, realizovat vojenská uskupení i do této oblasti. Další velmi důležitý aspekt je, že eh, Rusko se stává mm, tím, kdo ovládá eh, pobřeží eh, na Černém, Černého moře. To je velice strategické aktivum. A potom tady máme ještě Azovské moře. O tom se nehovoří často. Co se v něm vlastně děje? Ukrajina připravila nebo Ukrajina eh, byla připravena o jakoukoliv eh, možnost vojenské akce v tomto moři, protože pokud byste vojensky chtěli eh, posílit ukrajinskou flotilu v tomto moři, musíte projet kerčskou úžinou. A teď, když Rusko má téměř dokončený ten kerčský most, tak by to bylo velice těžké. Ukrajina má několik možností. Eh, za prvé může vybudovat kanál z Černého moře přes eh, sever Krymu do Azovského moře. Další eh, je, že může udělat takzvanou komáří flotilu. To jsou malé lodě, které lze poměrně efektivně nasadit v drobných Eh, úsecích moře nebo při obraně pobřeží. Ale poměrně těžko se to dělá nebo dosáhne. Jak pořídit tyto lodě? Eh, my tomu říkáme sice komáří lodě, ale ono jsou to vždycky velké lodě. A v eh, Ukrajince je tohle velká záležitost. To, jak uh, dostat vojenské posily do Azovského moře. Tady vidíte, že za času eh, Sovětského svazu eh, ta vojenská přítomnost na Krymu byla 70 tisíc, ale teď je to nesrovnatelné s dobami eh, sovětské přítomnosti. Každopádně to ale roste. A Rusko počítá s tím, že zvýší svoji vojenskou přítomnost eh, někam eh, blíže k sovětským časům. Zaměří se ale na pokročilé technologie. Dále, prosím. Například tady vidíme, že Rusko, jak už eh, jsme říkali, vytvořilo eh, systém eh, pro odepření přístupu. A ten může pokrýt téměř celé Černé moře. není to, není to jenom systém a ale i Skander a další. tohle je velice zajímavé. Víme o tom Kerčském mostu, ale nikdo neříká nic o situaci eh, na jiných místech. Tady máme tepelnou elektrárnu v Sevastopolu a eh, dálnici do Sevastopolu, eh, která bude spojena s Kerčským mostem do Sevastopolu. Proč je to důležité vojensky? protože logisticky eh, to poskytuje poměrně efektivní nástroj, pro eh, použití vojenské síly. Například eh, teplná elektrárna v Sevastopolu, která má být dokončena příští rok. Protože když Ukrajinci utnou elektřinu Krymu, tak eh, došlo k eh, problému mezi vojáky a civilisty, protože vojáci, eh, armáda potřebuje neustálý přístup k elektřině. Ale ze Sevastopolu se stalo poměrně civilní město, takže, takže se z toho stal velký problém. A, a Eh, ta elektrárna se nestaví eh, příliš pro eh, civilní účely, ale pro armádu, především vzhledem k nedostatku elektřiny. Takže to rozhodně není projekt civilní infrastruktury. Spíše to souvisí tedy s nějakými vojenskými aspekty. Otevského moře už jsem si dotknul. A tady máme eh, ukrajinské eh, lodě. A eh, Ukrajina s nimi chce posílit tu azovskou flotilu. Kdyby se ale Ukrajina pokusila po dostavbě Kerského mostu s nimi po ten, ten most podplout, tak Rusko určitě ehm, se k tomu vojensky postaví. Jiný aspekt ještě, eh, kterého eh, jsem se chtěl stručně dotknout, je, že v červenci tohoto roku Rusko eh, představilo několik konkrétních koncepcí pro černomořský program námořní. Rusko uh, chápe specificky eh, své strategie. Během studené války bylo těžké pochopit, eh, co vlastně uh, Sovětský svaz uh, chce, ale nebo co plánuje. A teď to bylo prakticky stejné, ale dva admirálové, admirál Kasatonov a admirál Vitko, jeden z nich je bývalý velitel Černomorské flotily a, a jiný Vitko je ten stávající, tak eh, oni eh, uvedli eh, několik takových výzkumných dokumentů k tomu, jak by se Rusko mělo chovat a k tomu, jaké jsou tedy hlavní cíle Ruska. Je to velice pragmatické. Oni tu situaci vnímají za horizont stávajícího dění. Pro ně eh, Černé moře eh, není eh, jenom záležitostí Černého moře. Pro ně jde spíš o oblast východu Středozemního moře. Čili pokud by byla dosažena dominance Černého moře, tak by měli stabilní přístup do východního středomoří a to je pro ně velmi důležité. jsem chtěl něco ukázat, ale to nefunguje. Tohle jsem eh, vytvořil sám, ale eh, na eh, oficiálních tureckých stránkách námořnictva je, jsou tady tato čísla. A vidíte, že že ta čísla jsou eh, skoro stejná v současné době jako eh, v eh, dobách Sovětského svazu. A to bylo sice v letech 73 až 4 během egyptsko-izraelského konfliktu. I v roce 2013 byla vytvořena vojenská eskadra Ruskem. A tam došlo jenom k 94 eh, průjezdům ročně, ale v roce 2017 už to je eh, daleko více. Pardon, 2015. Eh, Potom při listopadové kampani to bylo třeba téměř 200, to je jako za aktivních dob Sovětského svazu. To je velice podstatné pro to, abychom pochopili eh, proto, eh, to, jak je ten region důležitý pro Rusku. A pokud eh, jsou ty průchody v tureckou úžinou tak důležité pro Rusko, tak to jistě souvisí s touto otázkou. Když byl zabit například ruský velvyslanec, tak Rusko reagovalo poměrně silně ale eh, zase eh, pochopili, eh, že si nemůžou dovolit zničit vztahy s takovou důležitou zemí, jako je Turecko. To, o tomhle už jsem mluvil. Tohle je admiral Kazatonov. Hlavním geopolitickým eh, cílem eh, Ruska podle něj je právě toto. On je autorem té stávající námořní strategie Ruska. Pro ně je důležité, že ovládají eh, severní pobřeží Černého moře, včetně Krymu. ale jim jasné, že ta situace, že v té situaci jsou zranitelní. Je jasné, že jejich flotila zase není tak modernizovaná. Čili oni velice dobře chápou tu situaci. Když si přečtete ten dokument, tak jsou docela realističtí. Vidí eh, výhody a nevýhody té situace. Například eh, ruské přítomnosti v Černém moři a ve východu, na východě Středního moře, Středozemního moře. Vidíme, že prostě náš eh, nepřítel je realistou a dobře chápe své výhody a nevýhody. A tyhle dvě eh, osobnosti, a Admiralové Kasatonov a Vitko, jsou eh, skutečným dokladem stavu věcí. Máme ještě čas? Tak prosím, přibližte se už k závěrům. Tak můj závěr je, že eh, na Atlantské radě nedávno eh, proběhl článek, že by eh, Spojené státy měly vstoupit do Azovského moře. Rusko by tohle vnímalo samozřejmě jako skutečnou provokaci. Tenhle svůj region vnímá jako svůj vlastní. Prostě sever Černého moře, Azovské moře. Čili eh, zaprvé bychom měli eh, pomoci eh, Ukrajině, hm, aby vyvážela ruskou přítomnost v Fazovském moři a mohla zbudovat tedy svůj, nebo posílit svoji flotilu. Děkuji vám a teď otevřeme prostor debatě. Nejdříve pan Pasku. Thank you very much. Děkuji. Pokud se podíváme do roku 2014 a 2015, když jsme připravovali tu zprávu, tak si myslím, že jsme e, skutečně byli schopni předvídat e, hlavní linie vývoje další militarizace v Černém moři. A asi víte, že situace ehm, je taková, že v Černém moři to vše Eh, že tam došlo k velké explozi, byl transitní, eh, nebo expanzi transitní oblast eh, mezi východem, západem a také kvůli vlastním zásobám. Tento ekonomický faktor byl ovlivněn militarizací a teď je problém, jak udržet benefity využívání energie a, tranzitu přes tuto oblast, aniž by to vše bylo příliš dotčeno e, militarizací. Pravděpodobně víte, že toto je hra na, na velmi dlouhodobém základě, jak jsme říkali již dříve. Ale je tady jedna věc, kde by mě zajímal názor panelistů. Proč si myslíte, že Rusové, když teď mají krem, kr, Krym, se rozhodli eh, ponechat si Sebastopol a zbytek eh, Krymu vlastně oddělí eh, různými právními ehm, normami, takže je to vlastně taková federace. Proč to tak je? A druhá věc, pokud jde o námořní otázky a přítomnost na moři, v Černém moři, tady to eh, závisí na Montre a, a rotace je nevyhnutelná a Turecko tady neslyší na tu myšlenku, že by se uh, Montre změnil. Ale jsou tady i další faktory, Eh, je to velmi zásadní otázka. Rusové prakticky tady vlastně skoncovali se vším, co se dotýká Černého moře, ať už je to dohoda z Helsinek a, a ty další věci, to vše mm, přestali respektovat, ale eh, stále tady my respektujeme, že tady máme rotaci v tom regionu, a e, uvažujeme e, v těchto pojmech. A já jsem nehovořil o námořních e, silách kvůli tomu, že tady máme Montreal, ale vy jste tady zmínili ještě otázku leteckých sil, ale v podstatě jsou tady důležité i pozemní síly a já chápu, že je potřeba ponechat tady otevřený prostor pro komunikaci s Ruskem a rotace, to je vlastně jeden z těchto uh, možných bodů, kde by to mohlo být otevřené, ale myslím si, že bychom eh, se měli také snažit být odvážnější v tomto ohledu, pokud je o rotaci. A třetí věc, podle toho, jak já to vnímám, a tady by mě zajímala vaše reakce, Rusko a Tursk, Turecko eh, byli tradičně protivníci historicky a je to tak i teď a bude to pokračovat. Pokud teď dochází k určitému zblížení, tak to je výlučně spojeno eh, s velmi eh, dobře fungující chemií mezi oběma lídry eh, obou zemí. Tedy, že to na té osobní úrovni funguje. Hm, to, to podle mě funguje více než ty regionální konstelace, ale nevím, jestli si to myslíte také, jestli s tím souhlasíte. Děkuji. Děkuji, pan Jaromír Štětina, pan místo předseda. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pánové, prosím, pěkně sluchátka, jestli můžu poprosit. Já vám všem děkuji za jasné vyjádření a rozlož, o, o rozložení e, vojenských sil v Černém moři, ale většinou jsme tady mluvili a naslouchali tomu, e, jaké e, síly má Černém moři Rusko. A mě by zajímalo, jestli po obsazení Krymu a po obsazení Sevastopolu ještě existují nějaké zbytky e, loďstva bývalé Ukrajiny. Vždyť Ukrajina má celou řadu přístavů. Týká se to třeba i Azovského moře, o které pan Urkosta e, velmi podrobně mluvil. Tam jsou přístavy jako Mariupol, velmi strategicky důležitý, chránící přístup po zemi ze severu eh, na Krym. Existuje tedy ještě nějaké loďstvo Ukrajiny v Černém moři a v Azovském moři? Děkuji. Thank you, Mr. Bustinaro. Děkuji, pan Bustinaro. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, musím poděkovat naši, eh, musím velmi poděkovat za eh, tady velmi objasňující vystoupení našich panelistů. Když se zamyslíme nad příštím summitem a nad dnešními diskuzemi o bezpečnosti a obraně, tak jakou roli by, a co by měla dělat evropská obrana? A jak by se měla postavit k té bezpečnosti, která je zapotřebí v tom regionu? Já bych zahájil uh, ty mé úvahy jedním prohlášením paní May, Terezy May. Pardon. Uh, Nik, tam bylo řečeno někým, že nikdo za Kreml nebude umírat, Eh, pokud tedy eh, se nepodíváte na Rumunsko třeba jako já, eh, protože tady to vypadá trochu jinak z tohoto pohledu. Kreml byl vždy mimořádným místem pro expansionismus Ruska v celé historii po válce Sevastopol od poloviny 19. století. Toto byl prostor v zájmu Ruska. A teď bych se vás chtěl zeptat, jestli byste to mohli trochu více rozvést, jak vnímáte vztahy mezi ruský, ruskou angažovaností v Sýrii a jejich zájmem kontrolovat průliv, protože a, a, tedy ty snahy o Černé moře, to vše má nějaký význam, tam to není nějaká salámová technika, to vše má nějaký širší souvislost a za druhé se tady správně zmínili eh, roli průlivu a naše eh, budoucí vztahy s Tureckem a jsou tady lidé v Evropském parlamentu, kteří říkají, že bychom měli zcela přerušit naše vztahy s Tureckem, ale eh, já to samozřejmě emocionálně chápu, ovšem strategicky je to katastrofální, protože potom bychom vlastně klíče eh, průlivu předali do rukou panu Erdoanovi a proč ne panu Putinovi, rovnou bychom jim to mohli celé předat. A eh, to ani nehovořím o té budoucí možnosti eh, Rusko, Irán, Turecko, kteří by mohli zcela zabránit přístupu střední Evropy ke, pardon, Evropy ke střední Asii. Takže Eh, to by mohla být taková situace. A další věc, vy jste tady zmínil různé výzvy eh, spouvisející s ruskou přítomností v Černém moři. Eh, je tam tam obrovská ruská přítomnost a, já bych se chtěl zeptat a chtěl bych vyslat všechny experty a politiky, aby se zamysleli nad civilními nepokoji v Bukarešti v lednu a únoru 2017. Ano, eh, byly to občanské protesty proti některým eh, politickým úvahám, ale eh, když se nad tím hlouběji zamyslíte, tak zatím vlastně objevíte hybridní úsilí, tedy hybridní válku a když se nad tím zamyslíte, nad, tuto, nad touto válkou na půdě NATO, tak které jasně rozpoznáte eh, aktéry a vztahy mezi Ruskem a dalšími partnery, eh, pokud jde o Rumunsko a druhou stranu. Takže proto je Rusko důležité nejenom pro sousední oblast, je to samozřejmě přímá hrozba pro tento region, ale eh, celkově představuje výzvu pro bezpečnost Evropy obecně. A možná by bylo dobré, kdybyste to trochu rozvedli a zamysleli se nad tím, eh, jak tedy přistupovat k Černému moři, nejenom jako k prostoru, kde Rumunsko a Bulharsko a Ukrajinci čelí nějakým problémům. A potom bych eh, si přál, abyste se vyjádřili k těm souvislostem, pokud jde o Balcké moře a Černé moře, protože ty bezpečnostní problémy jsou vzájemně provázané a já jsem eh, velmi rád, že vám můžu říci, protože jste tady správně zmínili, že nadnárodní brigáda eh, v Krajova že to tam, tam jsou rumunské síly, eh, které se účastní brigády v Polsku a jsou polské jednotky, které se účastní operací aktivně v Hm, té rumunské brigádě v Krajova. Takže e, to, má to smysl. Je to evropská reakce na výzvy pro evropskou bezpečnost a tady by Evropa to možná měla ještě více rozvinout. A e, mám tady samozřejmě další věci, ale je to pravda, ano. Tou odpovědí je EU a NATO. Silné kapacity NATO, které v tuto chvíli jsou rozvinuty a budou rozvinuty, plus eh, moder, moderní eh, jednotky eh, států NATO, což tady některé zase další evropské země také dělají velmi intenzivně. Jsou tady různé systémy od různých poskytovatelů, ale my se nedokážeme postavit, postavit eh, agresi Ruska eh, pouze na základě Bible nebo Koránu, protože jinak by to nedopadlo. Dobře. Děkuji pan Bustináru. Eh, generální tajemník NATO, pan Stoltenberg, společně s velvyslancem minulou neděli navštívil tyto brigády v Krajová. Pan Tunekela, děkuji. Navážu na otázku kolegy. Pokud jde o dlouhodobou strategii Ruska, a pokud jde o Blízký východ a já si myslím, že bychom se mohli shodnout na tom, že dominance v Černém moři není omezená pouze Eh, na tyto věci. Tady je to vlastně takový prostředek pro Rusko, aby se expandovalo do Středomoří. Tady jsou statistiky eh, o, válečné, o válečných lodích Ruska a o eh, jejich intenzitě nebo o kapacitě možnosti vysílat rakety z těchto lodí. A já si myslím, že bychom, asi se všichni se shodneme na tom, že bychom měli být připraveni na nějakou dlouhodobou strategii a e, generální tajemník, ten už tady byl citován, a náš dialog by měl vycházet e, z pozice síly a jednoty. V první řadě, protože Rusko je Eh, natolik nebezpečné, natolik bude NATO a Evropská unie eh, rozpolcené, nakolik budou rozpolceni a rozděleni. Pokud eh, dopustíme nějaký konflikt mezi krátkodobou politikou a dlouhodobými zájmy, pokud to, toto bude pokračovat, tak potom budeme mít problémy. Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Černém moři před dvěma lety Eh, bylo velmi načasované, velmi dobře načasované a jak říká kolega Pasku, je to velmi eh, relevantní i pro současnost, protože eh, tam to končí velmi symbolicky určitým voláním poté, potom, že NATO musí si zachovat predominanci pokud jde o letecké síly a námořní síly v černém regionu, že to je zásadní pro naši bezpečnost. Děkuji. Mrs. Nikolaj. Děkuji, paní Nikolaj. Děkuji, paní předsedkyně. Před několika lety americký výzkumný pracovník, který pracoval pro polský think tank, eh, říkal nebo využíval takového vyjádření, že Černé moře bude ruské jezero. A potom se začalo s Ukrajinou, pak se soustředili na Sevastopol. Máte pocit, že zde existuje nějaké riziko, že by Ukrajina mohla čelit další invaze, dalšího území, tak, aby se získala převaha nad Černým mořem? Sekretariát zatím nezaznamenal další dotazy, takže položím jeden dotaz já na adresu panelistů. My se snažíme o rozvinutí této debaty už dlouhou dobu. Nakonec tomu bylo tak stejně za mého předchůdce. Snažíme se o to, aby chom řešili hrozby na východě i na jihu, aby měli vysokou prioritu. A když se podívám na sousedství na východě a severu až po arktickou oblast. A když se podívám na Baltský region a celý ten problém zamezení přístupu ze strany Ruska, pak když se podívám na eh, zabrání Krymu a další vývoj událostí a technologického vybavování v té oblasti a zároveň také k dalšímu zamezení přístupu v dané oblasti. A když se podívám i na podobné chování na jihu a možnosti získat to, co bylo vždycky ruským snem, vytvořit si smysluplnou přítomnost na jihu a ve středozemí. Já si říkám, jestli to bylo za doby mého dětství taková hra, kde jsme měli vždycky jednu krabičku, která byla prázdná, mezi nimi jsme skákali a měli jsme najít tu prázdnou. A Rusko nemá dostatečnou uh, hospodářskou moc, aby si naplnilo všechny tyto sny a realizovalo všechny své pokusy. Co si myslíte, že je to za hru? Určitě totiž jde o to, abychom si všichni kolem uvědomili, že musíme takhle skákat mezi těmi krabičkami. A Někdy se říká, že je to Balské moře, které je nejzranitelnější oblastí, potom zase se soustředíme na Černé moře. A samozřejmě, že platí obojí, určitě. Nepochybně Černé moře je zranitelnou oblastí a zvláště po anexi Krymu to platí o to víc. Je to velice zranitelná oblast, ohrožená oblast je to takové prodloužení té oblasti a tak, jak tedy vy hodnotíte, do jaké míry jsou tyto události propojeny, jak mění celý kontext. Je to promyšlené a je to takové blafování, abychom se v tom ztratili. Určitě tehdy v případě Krymu a Ukrajiny nešlo o blafování, to byly uh, skutky, ale nepochybně zde se vytváří představa takové hrozby a možná si říkám, to může být součást celé té dezinformační války. Rozpoutané. Skutečnosti ty jsou známy, ale mě by zajímalo, jak vidíte celkový kontext. A když hovoříme o hospodářském potenciálu, tak si říkám, že jste hovořili o militarizaci ekonomiky a sem přesně směřuje má otázka. Musíme totiž eh, pamatovat na to, které metody Rusko využije vůči těm, řekněme, v jistém slova smyslu naivním podnikům volného trhu. Musíme znát předem a být si vědomi určitých návyků a postupů druhé strany. Je to totiž naše historická zkušenost docházelo k militarizaci hospodářství v určitých érách eh, Sovětského svazu. Ono to nikdy nefunguje. Zkrátka to nikdy nefunguje. Tohle lze krátkodobě dělat, ale je to spíš způsob, jak eh, něco rozvíjet ale nelze vybudovat celou ekonomiku na těchto základech. Tedy, pánové, ujměte se slova, prosím, ve stejném pořadí a vyjádřete se k jednotlivým otázkám, které naši poslanci vyslovili. A v tuto chvíli máme asi zhruba půl hodiny, 20 minut a něco, tak se to prosím rozdělte. Thank you for so many interesting questions. Děkuji za celou řadu velice zajímavých otázek. Já vám určitě neodpovím na všechno za pět minut, ale pokusím se vyjádřit k těm základům, eh, k té chemii mezi Ruskem a Tureckem. Já si myslím, že chemie tady funguje a musíme si uvědomit, že Putin má rád eh, politické vůdce, kteří jsou u moci eh, déle, než se standardně stává v demokraciích. Takže u Endorgana to tak bylo. On prostě čekal, že bude u moci déle. A pak je zde, alespoň na začátku byla dobrá spolupráce mezi Erdoganem a Putinem, co se týče Kurdistánu a co se týče Severního Kavkazu. To znamená, že Rusko méně využívalo tu kurdskou linii, zatímco Turci ti jsou spíše nakloněni tomu využívat Čečensko. Takže to trošku vylepšilo důvěru mezi oběma vůdce. A za poslední desetiletí ekonomika opravdu byla tmelem tohoto vztahu. 2 miliony eh, turistů, ruských turistů přijíždí do eh, Turecka, převáží tam spoustu peněz, pak jsou zde obchodní vazby, zemní plyn, celá řada obchodní společností z toho těží. Jsou to stavební společnosti, stavební společnosti, které staví stadiony na eh, světový pohár pak jsou zde celé komunity, které se snaží eh, stmelit tento vztah. Například po tom incidentu s ruským letadlem se snažili eh, vytvářet nové vazby v Tatarstánu. Snažili se o upevnění téhle linie. Jsou tam neformální vazby, které ten celkový vztah velice posilují a ty snahy po pádu letadla zde byly. Pak je zde vektorální zahraniční politika, kde se Rusko opravdu snaží být partnerem Erdogana a zároveň se jaksi prezentovat jako regionální vůdce, který má ještě další partnery a navíc Navíc je eh, na hranici uh, Sýrie, proto je to tak velice důležité. Těch faktorů je celá řada a eh, dohromady je to všechno spojenectví z nutnosti. Oni nejsou ze sebou tak strašně spokojeni, ale je nutné pro ně být spojenci. Uh, Rusko se snaží řešit národní problémy na severu Kavkazu, když eh, se otevřely dveře do Sýrie a Iráku. Takže když se podíváte na statistiku, tak na severu Kavkazu se eh, eh, výrazně snížil počet umrtí mezi civilisty i mezi vojáky. To je další problém když je pod tlakem ISIS, eh, islámský stát, tak je potřeba právě držet tato vrata pevně uzavřena. A pak je zde určitá soutěž se Spojenými státy, něco jako znovu vystavení eh, Sovětského svazu, něco takového na uh, Eh, středním východě, protože ty vazby jsou tam stále. Když se podíváte na složení Ruska, tak si uvědomíte, že instituce jsou tam stále zastoupeny velice podobně. A navíc je to zde operativní faktor, je to takový je to takový klientský stav, není to o tom, že bychom chtěli vystavět malou dílničku, kde se opravují lodě, ale spíše Eh, velký přístav. Samozřejmě byl to trochu kompromis a trochu ústupek, kdy se snažili ten celý konflikt ignorovat proto, aby podnítili Evropskou unii v tom, že bude ohledně Ukrajiny měkčí, snažili se o to, ale zatím to nefungovalo. Myslím si, že logika byla taková tehdy. Pokud bychom to měl posoudit podle kritérií, tak sankce tam jsou stále ještě. Kolegové, já vás poprosím, abyste to neprodlužovali až tolik tuto debatu, protože máme jenom určitý čas vyhrazený pro jednotlivé panelisty. A pak jste se mě ptali eh, na militarizaci ruské ekonomiky. Je zde taková myšlenka, že ruský vojenský průmysl možná je určitou hybnou pákou ekonomiky, že to bylo řečeno i veřejně, ale ne, nestačí to, prohlášení tohoto typu nestačí. Musíte se podívat na to, kam směřují hlavně prostředky. Prostředky jdou neadekvátně do vojenského průmyslu na úkor zdravotnictví, školství a dalších velice důležitých rezortů. Samozřejmě zjistíte, že zde máme určité výsledky modernizace po eh, gruzínské válce, ale zároveň po třech letech po anexe Krymu eh, odcházejí ti nejchudší z této oblasti. A to také je důsledek militarizace ruské ekonomiky. Ale z hlediska ruské státu je velice důležité nadále eh, dávat peníze do tohoto odvětví, protože více než 60 eh, vytvoří vojenský sektor, několik civilní sektor, třeba ve strojírenství. A jde také o zaměstnanost. Je potřeba se zachovat lojalitu pracovníků, proto je třeba obnovovat smlouvy, vyrábět dál a dávat do toho další a další peníze. A je to určitá značka Ruska. Uh, je to e, druhý největší exportér vojenského vybavení a zároveň je třeba zde získat lojalitu lidí. Podívejte se na naše výsledky. My máme nejlepší, nejpokorokovější zbraně. Jsme schopni vyrobit takovéto zbraně. Vlastně tím se posiluje hrdost národa. Je to tradiční záležitost výroba zbraní. A k Ukrajině. No, Ukrajina už nemá po anexe Krému až takové loďstvo, ale i to, co tam bylo, nebylo až tak funkční před eh, anexí samotnou. Já si myslím, že Ukrajina musí bohužel začínat budovat loďstvo od počátku a nebezpečí spočívá v tom, že Mariupol je velice zranitelnou oblastí a vlastně eh, poslední eh, pořádný přístav je Oděsa. To je taková základna, kde eh, se soustředí, nebo měly by se soustředit všechny prostředky, a abych se zamezilo destabilizaci z hlediska události po roce 2014 a i z hlediska modernizace tohoto regionu a z hlediska modernizace vojenského zázemí a zamezení ruské ofensívy, což já teď úplně nevidím. Já si myslím, že vojenská reforma ještě není hotová. Ano, některé jednotky by byly schopny celkem operativně zasáhnout, ale není jich tolik, aby byly schopny na několika místech zasahovat, být na Ukrajině a v Syrii. Já si myslím, že další region by byl pro Rusko opravdu složitý zvládnout. Děkuji. A prosím kapitána Horo. Děkuji, já se pokusím hovořit stručně a začnu tou otázkou kterou kolega končil, pokud jde o loďstvo jako takové, tak já si myslím, že v Azovském moři to asi může probrat ještě více kolega, ale já řeknu, že je zde Mariupol strategicky důležitý. A když se podíváte na mapu východu Ukrajiny, tak to tak je. A pokud jde o loďstvo v Černém moře, tak je platí, že v době anexe byly ty hlavní vlajkové lodě mimo přístav a to byly vlastně ty jediné, které stály za to, ale to byly ty hlavní bojové lodě. A tehdy tam byla opravdu jenom jedna, jak už říkal kolega. A co se týče širšího kontextu, tak já se dotknu několika otázek najednou. Uh, pokud jde o strategické cíle, tak já bych řekl, že já, já jsem zastáncem té školy, že je třeba vždycky myslet na ten, několika, na ten cíl za několika rohy. Jak, co přesně sleduje pan Putin, ale nevíme přesně, jestli má eh, takto zpracovaný plán. Někdy totiž jsou ta rozhodnutí činěna velice rychle, zbrkle a musíme reagovat odpovídajícím způsobem. A je třeba také pamatovat na ty vrstvené, um, vrstvená rozhodnutí a vrstvené strategie. Jde hlavně o zachování statutu velmoci. To si vyžaduje prvé řadě potlačení Spojených států a Evropské unie. Takže jakékoliv roztříštění jednoty západu je něco, co je třeba oportunisticky využít a může to být ze severu na, na jih nebo eh, z východu na západ. Jsou to různé možnosti informační technologie, kybernetická bezpečnost a tak dále. Cokoliv je možné uplatnit. A je to zcela kontraproduktivní, pokud eh, bude každý říkat, že je tou nezranitelnější oblastí, tak eh, to přesně nahrává do karet Moskve a na to je třeba pamatovat a neumožnit eh, takové, takovouto rétoriku, protože toho se využije. A jak jsem říkal, ty hybridní teze v Bukurešti bylo eh, mnohé řečeno a já jsem nebyl nějak překvapen tím, že se objevilo v novinách něco zcela nepravdivého ohledně všech eh, údajných západních voleb. Takhle to znělo. Všechny volby na západě vypadají takhle a takhle. To bylo jasný oportunismus eh, Putina. Šlo o využití příležitosti zkrátka oslavit jakoukoliv zemi na západě. A další je sféra vlivu, je to blízko, je to možnost eh, odstřihnout eh, Moldavsko a Gruzii, odstřihnout eh, dál Finsku a širším hledisku jde o geopolitickou záležitost a o možnost zahrávat zásadní roli, třeba v Sýrii, aby ukázali, že jsou schopni a mohou být určitým zprostředkovatelem, vyjednavačem a ukazovat, mohou ukazovat na to, jak je Západ neefektivní, jak se mu nedaří, co se týče těchto strategií. A pokud jde o osobnosti, tak uh, Rusko říká, že Černé moře je pro ně něco jako středozemní region. Pro ně je to prostě brána do středozemí, do dalších oblastí, kde má Putin své strategické cíle a strategické akvizice, kde chce eh, prosadit svůj vliv. Takže je zde určitý prvek eh, nadnárodnosti. Je to, je to Mm, člen NATO Turecka, ale není to člen Evropské unie, takže to je zase něco, co může Putin využít a to určitě má vliv na eh, vztah těchto dvou osobností. Pak se zde hovořilo o eh, dohodách v regionu, které Rusko nedodržuje a já musím říci, že to není o tom, uh, dodržování smluv jako takových, ale o respektu vůči Turecku. To jsou úmluvy, které jsou důležité. Turecko by řeklo, ještě jste nevyužili možnosti, které vám dává. A proč tady říkáte, že je to vůbec překážka, když ještě nebyla využita maximální kapacita? Řečník nehovoří na mikrofon. Ano, Naprosto souhlasím, že když hovoříme o Černém moři, musíme hovořit o několika oblastech. Nemůžeme se soustředit pouze jenom na námořní oblast, ale jsou tam i letecké síly, pozemní síly, naprosto souhlasím, ano, nikoli pouze námořní síly, máte pravdu, nesmíme eh, si nechat utéct čas, takže ukončím své vystoupení. Děkuji a děkuji vám, říká paní předsedkyně. Děkuji, většina otázek již byla zodpovězena, ale eh, začnu té eh, poslední otázky a připomínky, paní předsedkyně. Eh, sice co je cílem Ruska a co je jejich velká strategie. Myslím si, že už eh, Edward Lukas eh, řekl, že eh, Rusko není jenom revizionistická, ale také divizionistická a mocnost, čili chtějí rozdělovat co nejvíce na velké i malé úrovni, na vysoké i nízké úrovni. Proto se zaměřují na všechno ekonomiku, kulturu, sport, informace. A to jim opravdu eh, pomáhá podkopávat eh, jednu eh, z hlavních komponent porážky Sovětského svazu a sice solidaritu mezi svobodnými zeměmi. Je tedy důležité mít na paměti ty teoretické základy ruské strategie, které jsou dobře odráženy v Grasimovově doktríně tam je řečeno, kontrola eh, lze, eh, lze ji zavést eh, reflexivní v reakcí na cílová pravidla a systematicky mm, poskytovat určité informace a, a tak dále. Takže Rusko dělá tohle. Prostě podněcuje problémy, které existují v každé společnosti prostřednictvím sociálních médií a jiných prostředků a, a dává do le peníze, eh, které na to má. Další eh, pozorování, eh, které mám při analýze většině těch strategických rámců v ruských koncepčních dokumentů, je, že je tam rok 2020. Modernizace námořnice musí být dokončena do roku 2020 modernizace severní flotily do roku 2020, změna struktury v Eh, armádě do roku 2020. Takže eh, to eh, se má být polovina příštího. To, to má být tedy v souladu s Putinovým volebním obdobím. A, čili zabránit tomu a, a jenom, jenom nereagovat, no tak samozřejmě na to existuje žádné jednotné paušální řešení. Ale, jak jste říkali, z historických zkušeností je, jedna velmi dobrá historická zkušenost, kterou odráží eh, jeden velmi pěkný dokument NSDP 75, eh, eh, kterou, který vydal prezident Reagan z roku 83. Já jsem učil o tomto dokumentu, mimochodem mám ho tady s sebou. Je to taková mistrovská strategie pokud tam dáte Rusko místo eh, Sovětského svazu, tak tady máte připravený recept, eh, jak eh, se k Rusku postavit. Ta strategie je tam, prostě potřebuje vedení. Rovnou vám to tady nechám. A teď se dostávám k dalšímu bodu, a sice k vedení, ke strategii. Americké strategické vedení bylo rozhodné, pokud jde o to, aby eh, se zabránilo eh, Rusku eh, vyplnit vákuum, což se jim podařilo v Syrii, Rusku teda, ale statické vedení Spojených států by bylo klíčové při, tedy v naší části světa. A potom je tady eh, větší, eh, obra, širší obrázek propojení eh, Černého moře a Středozemního moře. Ano, Černé moře je velice důležité pro Rusko, aby dosáhlo svou mocí do Středozemního moře. A po invazi Ruska do Gruzie mm, se začala drolit jednota a západu. Rusko se snaží hledat praskliny v této jednotě Oni si mysleli právě, že tady budou moci sehrát dvojí hru. Militarizovat eh, východní křídlo eh, za bránit další expanzi eh, NATO a EU a zároveň vytvoří výzvu prostřednictvím toho, že podpoří problémy ve střed, na Středním východě, které vytvoří problém pro Evropu, uprchlická krize a tak dále. Já si myslím, eh, že Varšavský summit eh, na to byl eh, proto klíčovým rozhodným momentem, kdy bylo dosaženo schody ohledně těch hrozeb a dalším krokem je, jak reagovat iniciativně na tyto hrozby. Bude si to vyžadovat společnou synchronizovanou hybridní reakci na to a EU. Děkuji, pan Urkosta. Děkuji. První otázka se týkala toho, proč uh, jsou uh, rozdělené Krym a Sevastopol. Já jsem uh, vyrůstal v Sevastopolu. A, a člověk se stane a, takovým a, patriotem a v tomto městě. Když tam vyrůstáte, tak se eh, vám změní trošku pohled na eh, svět. Jste hrdí na to, že tam vyrůstáte. Možná, že eh, je to taková historická návaznost na to v starověké město, které tam bylo a a tam ta mentalita je opravdu odlišná od zbytku Krymu. Ti lidé sami o sobě nechtějí být eh, ve stejném eh, košíku jako zbytek Krymu. No, vždycky říkají, že jsou eh, Sevastopolci. I z hlediska a, a Kremlu, a Kremlu je Sevastopol vnímán i jako město hrdinu, tak to je první věc. K Turecku a Rusku. Tam eh, eh, se tomu říká eh, rapprochement. jinou term, můžeme použít jinou terminologii, ale já se pokouším uh, počítat, kolikrát k tomu došlo uh, mezi Tureckem a Ruskem. Naprvé, uh, zaprvé na konci 18. století, kdy uh, Rusko bojovalo proti Napoleonu a přátelům, uh, jeho přátelům potom, eh, když eh, bylo eh, Turecko zničeno politika Amira Paši politikou Egypta a jeho přátel, díky ruskému zásahu Osmanská říše přežila. dále tady bylo zbližování za Sovětského svazu, kdy Lenin a Ataturk zašli dobré vztahy. A před Montrealem jsme měli Lausanne. A národním eh, zájmem eh, Turecka bylo eh, zničit tu dohodu z Lozan, takže Turecko a, a, a Rusko bojovali za Montrealskou umluvu. Možná, že budeme muset změnit tu Montrealskou umluvu. Za prvé je to pro zájmy, v zájmu Turecka, protože eh, Turecko bylo proti podmínkám eh, umluvy z Lozán. Eh, protože to byly mezinárodní vody, ale nebylo tam, ne, to Turecko nebylo eh, svrchované. Další vývoj byl v roce 1963, eh, když začaly kyberské problémy. Eh, například během studené války Rusko využilo protizápadní pozici v Turecku a začalo přibližování. 1978 ruský generál přijel do Ankary začal vyjednávat o systémech protivzdušné obrany. A nedávno to konečně Rusko s nimi podepsalo. Podařilo se jim to. Že to je dokonalý příklad. A tohle bylo v roce 1978. A 1979 začala afgánská kampaň. Takže Rusko zničilo jedním výstřelem v dobré stáje s Tureckem, když protože Turecko eh, pochopilo, že bude lepší být se Spojenými státy a NATO vzhledem k eh, expanzi Ruska směrem na jih. Takže možná, že k něčemu takovému by mohlo znovu dojít. Protože teď eh, se Turecko necítí ohroženo z Ruska, ze, ze strany Ruska. A podívejte se, co se děje za posledních deset let mezi Tureckem a Západem. Turecko si pokaždé stěžovalo proč eh, eh, nás neangažujete v těch eh, regionálních otázkách, ale Rusko po, poskytuje astanskou platformu a tak dále. A proč Rusko si, Turecko si říká, proč se angažovat v regionálních otázkách tady, když nám dává prostor Rusko? Čili to si myslím, že je, ten, to, to je to nejdůležitější. A teď už skončím vzhledem k času. Děkuji vám. Já myslím, eh, že eh, těmito slovy můžeme ukončit eh, naše slyšení. Byly to téměř dvě hodiny velice zajímavých prezentací a, a debat. Rád bych poděkoval všem vážným panelistům a všem poslancům, kteří se zúčastnili této rozpravy. Určitě tohle zůstane na našem pořadu jednání. Nebavíme se tady naposledy eh, eh, o bezpečnosti Černomorského regionu. Děkuji vám mnohokrát a prosím zatleskejme řečníkům. Thank you. Bardzo interesujące. I couldn't have a like that, yes? Thank you. Thank you. Colleagues, please stay. We have to, let's say, internal points of the agenda that were put. Uh, Máme tady další bod na programu, který jsme tam uh, vložili. Musíme naplnit naši povinnost. Musíme podat informace z pracovní cesty pod výboru SEDE. Máme tady tedy cestu do Neapole. kde se eh, hodnotí eh, úsilí ochrany hranic Evropské unie a Itálie a opatření, která jsou přijímána, aby se snížila hrozba umírání eh, lidí ve střední, středozemním moři. A proběhlo to v posledním týdnu eh, v červenci byla to malá mise sede, kterou jsem vedla já a byli tam také důležití zástupci výboru Libé, pan Ivo Belet, EPP, místo předseda výboru Libe. Dále pan eh, Franculika, člen SEDE eh, a sociálních demokratů a pan Lorenz Tieza a eh, také poslanec zastupující Sicílii. On se k nám připojil pouze, pokud jde o tuto část cesty. A účastnil se schůzí na Sicílii a to byl pan eh, Salvatore Domenico Polieze. Během tří dnů jsme se zabývali poměrně širokou škálou témat na uh, různých úrovních italské vlády, mezinárodních center. Začali jsme briefingem na eh, italském ministerstvu obrany. Jako obvykle to proběhlo, eh, když jsme eh, tedy navštěvovali různá velitelství. Byl to velmi rozsáhlý briefing na ministerstvu obrany a eh, přivítal nás eh, náměstek ministra obrany a vedli jsme velmi rozsáhlou diskuzi, navštívili jsme popřešní eh, hlídku a jejich velitelství praktika di mare poblíž Říma a Mohli jsme eh, zhodnotit všechny operace těchto velitelství a eh, zde mm, jsou také zastupitelství eh, různých členských států, kde všichni přispívají k tomuto úsilí. Potom jsme se přesunuli na Sicílii, Tady proběhla návštěva italského parlamentu a důležitá diskuze eh, s členy výboru pro zahraniční záležitosti. Tady nás eh, uvítal předseda výboru zahraničních věcí a velmi významní eh, členové, včetně Paula Hali, což je předseda parlamentního schromáždění pro NATO. Bylo to velmi zajímavé, nesmírně upřímná a otevřená diskuze a na Sicílii jsme měli příležitost setkat se ehm, s praktickou situací. Tam jsme eh, opravdu mohli přímo diskutovat s lidmi, eh, kteří jsou přímo angažovaní eh, v otázkách migrace a diskutovali jsme nejen s italskými zástupci, ale také s mezinárodními osobami působení, působícími eh, tedy v policejních jednotkách, které tady eh, vlastně pomáhají eh, pobřežním hlídkám a zajímal nás vývoj a z měny v oblasti převaděčství osob a celého tohoto odvětví, protože Tady opravdu eh, je to jednoznačně nelegální biznis a tady jsou určité změny tras i eh, jsou ve srovnání s briefingem, který proběhl během návštěvy velitelství eh, na FOR Med Sofia. Tam došlo, nebo, nebo jsme zaznamenali určité změny a zajímavé byly změny, eh, které byly eh, dosaženy poté, tedy pardon, po dohodě. s Tureckem a poté, co Turecko začalo přispívat k omezování toku uprchlíků, z, z východního středomoří, ale otevřely se nové trasy, například jsme slyšeli o e, různých e, typech převaděčství, včetně tedy e, zahrnutí Rusů a Ukrajinců. Eh, to bylo v poměrně malé míře, ale také tady eh, ilegálně operovali eh, i z tureckého území. Situace v Líbii byla hlavním tématem ve všech formátech našich rozhovorů a to ať už šlo o praktika di mare, nebo o italský eh, parlament, ministerstvo obrany. A také, když jsme eh, jednali eh, se společnými velitelskými silami NATO v Neapoli, které jsme navštívili, tam byl um, takový rozdělený briefing. Jedna část se zabývala nebo byla poskytována pouze pro um, zvolené poslance a potom se k nám připojili spolupracující zaměstnanci sekretariátu a tak, také naši osobní asistenti, pardon, omlouvám se, říká paní předsedkyně, ehm, poradci politických skupin se k nám připojili. A to byl velmi dlouhý, velmi zajímavý briefing a ehm, byli tam ehm, zástupci veli, eh, velitelství eh, kanadský eh, zástupce, pan generál Howard tam bohužel nebyl, a to, to, tady byla také jedna velmi důležitá část tohoto setkání a to byly rozhovory o spolupráci EU a NATO. Při řešení problémů ve Středomoří při záchraně osob na, na volném moři podle úmluvy SOLAS. A pak eh, se tady hovořilo o velmi rozsáhlých opatřeních pro omezení, eh, utlumení problému migrace, informace eh, schromažďované přímo v místě v severní Africe nebo v sárské oblasti, kde je snaha řešit mm, ty základní problémy spojené s migrací. Také jsme se zabývali operacemi hotspotů, které mm, byly vytvořeny, aby schromažďovaly informace a koordinovaly aktivity. Navštívili jsme také vlajkové lodi EUNAFOR Med Sofia a sledovali jsme e, operace, které v tu dobu probíhaly a seznámili jsme se s výsledky EUNAFOR Med Sofia. To jsme viděli v, přístavě, v přístavu v Mesině. Viděli jsme plavidla, která jsou poskytována nevládními organizacemi a mají zachraňovat uprchlíky, kteří jsou oběťmi převaděčství a tohoto biznisu. A velmi často zaznívalo, ať už na Sicílii nebo v Římě, že italské obyvatelstvo toto velmi rozhorčuje, protože toto úsilí tady, tady nejprve tady byla to právo leto vše koordinovat, ale ono to Itálii tady velice zatěžuje, protože ta plavidla se velmi, dostávají velmi blízko k eh, hranicím eh, Libie, tedy k břehům a je velmi obtížné to celé koordinovat. Bylo to, ta, ta návštěva byla velmi krátká, trvala pouze tři dny. Během těchto tří dnů ale bylo možné navštívit tři významná místa a mm, naše setkání trvala po celý den, od, začínali jsme brzo ráno a vše trvalo až pozdě do večera, ale pro mě to bylo nesmírně zajímavé. Bohužel naše delegace e, jsou omezené. Je mi líto, že příliš mnoho poslanců se nechce těchto akcí účastnit a e, tato má úvaha byla ještě potvrzená e, tím, co budu e, vyprávět v rámci toho dalšího bodu v souvislosti s delegací do parlamentního schromáždění NATO v Bukarešti. Ale teď se tedy eh, věnujeme eh, Itálii, Triton a Eunaformet Sofia, mm, kde eh, jde o velitelství společných sil, které jsme navštívili. Já si myslím, že k tomu asi nemáte žádné otázky. Já o tom hovořím již po druhé. Já se omlouvám za to, že je již pozdní odpoledne a já jsem um, velmi brzy ráno uh, vyrážela na cestu sem eh, z Bukarešti, takže nejsem příliš v dobré formě a pokud tedy dovolíte, tak bych se pustila rovnou do informací o výročním zasedání parlamentního schromáždění na to a budu hovořit tedy o na naší delegaci Evropského parlamentu, byla to společná delegace, kde tedy a protože tam nebyly předsedové delegací, tak se stalo, že já jsem byla v čele této mise. Eh, vedle mě tady byli ještě dva rumunští poslanci, pan Dor Franculika a paní Nikolaj. Já jsem eh, přijela v neděli a eh, dále jsem tam strávila dva a půl dny společně s panem Franculikem Eh, tady pan Franculika tam byl ještě dříve, eh, účastnil se celé řady eh, schůzí a na, byl na zasedání výboru a na plenárním zasedání a tam se k nám připojila paní Ramona Manesku, rumunská poslankyně která se také zaregistrovala na tuto akci a společně s paní Nikolaji jsme eh, různě střídali různé výbory a účastnili jsme se také plenárního zasedání. Snažili jsme se naslouchat eh, různým prezentacím podle eh, našich zájmů ale samozřejmě jsme byli pouze dvě, takže jsme nebyli schopni pokrýt všechny tyto události a akce, které byly nesmírně významné z pohledu Evropské unie a Evropského parlamentu. A parlamentní schromáždění NATO eh, přijalo a eh, připravilo asi 17 usnesení Eh, na základě zpráv, eh, které byly předtím připraveny. Byly tam různé příslušné výbory, které diskutovaly o těchto věcech a schvalovaly je předtím, než eh, došlo ke schválení na plenárním zasedání. A některé z těchto zpráv byly opravdu nesmírně významné. <coughs> Také zpráva o spolupráci NATO-EU, kterou přijalo parlamentní schromáždění. A já bych řekla, že i e, na to, jak probíhají diskuse zde, toto bylo velmi dalekosáhlé a já jsem si kladla otázku, jak nebo říkala jsem si, do jaké míry si tito poslanci, vlastně, kteří se věnují otázkám na to, jsou dobře orientovaní, pokud jde o právní problematiku EU, protože tak, jak jsem to vnímala já, tak eh, tam byla zpráva, která tady zacházela do velké hloubky Eh, i pokud jde o evropské eh, právní záležitosti. Protože dnes tady eh, byla prezentace studie PESCO, kde byly nejrůznější pohledy na věc, některé výhrady a možné oblasti pro konsensus kde doufáme, že krok za krokem k takovému vývoji dojde, byla, ale tam byla plná podpora pro e, schválení PESCO. Usnesení vycházelo ze zprávy, kterou připravil pan Attila Westerházy, Eh, maďarský eh, socialista, člen delegace. Bylo to potom prezentováno ve formě usnesení a ta zpráva byla zásadní. Zaměřovala se na sdílení břemene Toto samozřejmě eh, je eh, důležité téma pro parlamentní schromáždění eh, a pro tedy tam jednoho lotyšského poslance, tam to bylo prezentováno a schváleno. A byl tam samozřejmě jiná usnesení. Parlamentní schromáždění na to nově zvolilo pana a Paolo Ali jakožto předsedu parlamentního schromáždění na to a i pět jeho zastupitelů bylo, no, nebo zástupců tedy bylo potvrzeno ve funkci. Došlo ke krátké prezentaci polské delegace, která hovořila o plánech pro eh, roční eh, zasedání parlamentního schromáždění, tedy mm, jedno z těch výročních zasedání, protože se ta zasedání konají dvakrát ročně a v příštím roce je to v první polovině roku v květnu. A bude to v Kanadě, v Halifaxu a tam potom, potom bude druhé zasedání. A Samozřejmě poslanci si mohou eh, vybrat eh, místo zasedání podle eh, svého přání, podle plánu a zasedání v Bukarešti bylo poměrně významné. Probírala se tady celá řada problematik, které jsou důležité i pro naše rozhodování o budoucí rozhodnutí a bylo velmi zajímavé naslouchat těmto rozpravám. My samozřejmě nemáme eh, hlasovací eh, pravomoc, naše role tam je jiná, ale bylo to velmi zajímavé nahlédnout do těchto postupů A to zejména i pro mě, protože já jsem eh, dříve mm, jako členka Evropského, eh, pardon, Polského parlamentu jsem se aktivně zabývala eh, činností parlamentního shromáždění NATO a bylo tedy velmi zajímavé to srovnat. Já chápu, že Halifax je zajímavé místo, ale já doufám, že budeme schopni eh, sestavit eh, větší delegaci do parlamentního schromáždění, eh, které se tam bude konat. Pro paní Nikolaj i pro mě bylo poměrně obtížné, abychom tady obsáhli všechna ta témata, která byla důležitá. A tady bych chtěl, chtěla poděkovat sekretariátu za podporu která byla velmi kvalitní. Já si myslím, že eh, nám tady velmi kompetentně pomáhají sekretariátu. Já bych chtěla ještě jednou všem eh, pracovníkům sekretariátu poděkovat. A dále bych chtěla vyzývat eh, poslance, aby se účastnili takových misí. A aby si vybírali i takovéto problematiky, protože to je nesmírně významné pro naši budoucí spolupráci s NATEM. Je to eh, významné téma a je důležité, abychom se účastnili parlamentních schromážděních NATO. A ještě jednou vás k tomu všechny povzbuzuji. Mrs. Nikolaj, please. Take the... Paní Nikolaj, prosím, děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem vyrazila v sobotu ráno, protože se tam začíná brzy. Byli jsme jenom dva, takže jsem sledovala výbor, jak víte, tak shromáždění fungují na základě čtyř výborů. No, takže jsem působila ve výboru pro bezpečnost a obranu. Hovořili jsme o Syrii a EU, NATO a další kapacity. Je to opravdu zajímavé, doporučuji kolegům, pokud chcete, tak si přečtěte zprávu ohledně uh, této tématiky napsala tu zprávu paní Jane Cordian, kanadská kolegyně, pak je zde záležitost bezpečnosti v regionu Černého moře, což je téma, které jsme již řešili. A zajímavé je a já velmi ráda sleduji práci parlamentního shromažení na to, jenomže dvě osoby, to je málo. Nejsme členové, jsme pozorovatelé, ale stejně si myslím, že je to málo, že bychom měli být schopni sdílet informace, spolupracovat s dvěma politickými subjekty. A myslím, že máme společné cíle. Měli bychom tedy posilovat tyhle naše kapacity. Já naprosto sdílím vaše poznámky a komentáře. A děkuji vám. Děkuji vám za spolupráci. Zároveň bych chtěla tímto podpořit kolegy v tom, aby se účastnili. Stojí to za to a je to snažší. musíme dát maximum eh, energie do, do všech těchto výborů. Ono je náročné být v několika výborech najednou. Je to velmi důležité. Tak. V tuto chvíli nám dovolte několik minut eh, pauzu, abychom se přemístili a pak začne eh, další panel, velice zajímavý panel k tématu, které jsme již zmínili. Jde o smlouvu zákazu jaderných zbraní. A budeme hovořit o šíření jaderných zbraní. Vážení kolegové, prosím, eh, posaďte se. To poslední bod na programu, ale samozřejmě máme před sebou ještě zajímavý zítřek. Zítra budeme pracovat do 12.30. Čeká nás druhá část zasedání sede tuto chvíli ohlásím bod, který již byl uveden zde na sede a i v jiných institucích. A pustíme se rovnou do dalšího tématu, a to je smlouva OSN ohledně zákazu jaderných zbraní. a budeme se také bavit o celkové situaci ohledně šíření jaderných zbraní. To téma je docela široké. Je to citlivé téma, politizované téma, takže mým úmyslem bylo a nadále je zahájit tuto prezentaci na úrovni sede a zapojit eh, maximum expertů, zapojit eh, maximum eh, institucí a v prvé řadě zdravím a vítám pana Jacka Belícu, zvláštního vyslance. který byl hlavně hlavním poradcem v této oblasti a je to také zvláštní vyslanec pro nešíření zbraní a odzbrojování. Už za toto volební období si myslím, že zde s námi zasedal dvakrát. Takže je zde po třetí ve podvýboru pro bezpečnost a, a obranu za toto volební období tedy. A druhý panelista je pan Rory Keane, vedoucí styčného úřadu OSN pro mír a bezpečnost. kde se také jedná o odzbrojování a související otázky. A pak je zde pan Tom Plan, ředitel programu pro šíření zbraní a danou politiku Institut Rusy v Londýně. Má připravenou prezentaci. A v neposlední řadě zde máme pana Patrika Kolosona. Ředitel výzkumu Washingtonského institutu. Takže budeme uh, mít možnost E, následně klást otázky, ale v prvé řadě bych ráda udělala slovo panu Jacku Bilicovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážení členové Evropského parlamentu. Děkuji, že jste mě pozvali na toto setkání, abych hovořil o e, smlouvě a o celkové situaci v oblasti šíření jaderných zbraní. V prvé řadě bych mus, mus, měl říci jednu skutečnost. Neexistuje e, žádná schoda, co se týče nějakého zákazu v oblasti šíření jaderných zbraní. A cokoliv, co řeknu, se nedá vůbec interpretovat jako takovýto zákaz. V prvé řadě několik slov k šíření jaderných zbraní. Minulý týden jsem měl tu čest zastupovat Evropskou unii na zasedání prvního výboru parlamentního shromaždění OSN v New Yorku, které se zabývá odzbrojováním a mezinárodní bezpečností. A v sjednaném stanovisku EU USA jsme upozornili na to, že svět je víc než kdy jindy v situaci, kdy čelí vážné hrozby, která si vyžádá velikou obezřetnost a nasazenost. V regionální oblasti jde o dvě otázky. V prvé řadě EU musí eh, odsoudit eh, jaderné testy Demokratické republiky, eh, Lidové republiky Koreji. Dále je třeba pamatovat na Eh, mír a bezpečnost eh, v regionu a na dodržování hned několika rezolucí OSN, které představují zásadní výzvu pro režim nešíření jaderných zbraní, včetně režimu NBT je, pro Evropskou unii je to právě NPT, což je ústředním bodem celého režimu nešíření jaderných zbraní. Jde o odzbrojování v oblasti jaderné oblasti. Podle článku 6 této smlouvy je to zásadní prvek dalšího vývoje ehm, energetické aplikace pro mír a bezpečnost. V tomto případě tedy jde eh, o eh, desátý cyklus a, přes, a konferenci o přeskumu fungování a naplňování podmínek eh, smlouvy. Pak na, oblast, na, na období 2020 máme připraven další přeskum naplňování této smlouvy, kde na to bude dohlížet Nizozemsko a Polsko a no, budou řešit i období 2017-2018. Tento region Korejského poloostrova upozorňuje na nutnost naplňování podmínek ECBT a ostatních smluv, které musí brzy vstoupit v platnost a EU vítá přijetí zvláštní usnesení 2310, eh, na které se odkazuje, ve kterém se odkazuje na CBT. Pokud jde o situaci v Koreji, tak my jako EU apelujeme na členské státy, aby implementovali sankce proti Demokratické lidové republice Koreji a podle usnesení 23 20, 75 a EU musí rovněž učinit vlastní autonomní opatření v této oblasti, aby došlo k odzbrojení eh, diplomatickým způsobem eh, Korejského poloostrova. Zároveň EU upozorňuje na to, že eh, my plně podporujeme dva partnery v tomto regionu a staráme se o jejich bezpečnost. Další regionální záležitost je společný akční plán, který je vyjednán s Iránem ohledně Iránu a který poukazuje na více strané otázky a ukazuje na to, že diplomacie může fungovat, že dobrá víra může fungovat i tam, kdy, kde se rozhořela um, veliká krize týkající se šíření radarných zbraní. Musíme tedy podporovat naplňování těchto podmínek všemi zúčastněnými stranami, pokud jde o eh, nutnost eh, účinnosti. Eh, tato iniciativa začala v roce 2010. Konečný dokument z konference NPT hovořil o katastrofických dopadech jakéhokoliv využití jaderných zbraní a rovněž také ten finální dokument nepředpokládal žádné další kroky. Proběhly tři konference v rámci Eh, národních států v Oslu, proběhla konference v březnu 2013, potom v Mexiku, v Nejretu v únoru 2015 a potom na členský stát Rakousko eh, uspořádalo konferenci ve Vídni v roce 2017. To znamená, že se do toho zapojily členské státy i neziskové organizace. V prosinci proběhla konference v eh, Rakousku, ve Vídni, kdy apelovali eh, neziskové organizace na zaplnění příslušné mezery, která se zde objevila, aby došlo k zamezení nepřijatelných humanitárních ztrát. Rezoluce, která byla předložena Mexikem v roce 2015, vytvořila pracovní skupinu více stranou pracovní skupinu pro vyjednávání a v srpnu roku 2016 byla tato přijata v rámci hlasování. Byla rovněž také sjednána konference na rok 2017. Měly být sjednány právně závazné nástroje pro řešení této otázky. Další rezoluce předložená Rakouskem kterou podpořili, eh, podpořilo 123 členských států, eh, se konala v říjnu 2016 a eh, tato konference proběhla v ústředí OSN v New Yorku v březnu, v červnu a v červenci za předsednictví Ellen White. 122 států odhlasovalo, jak eh, žádalo Nizozemsko, text smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Pět eh, členských států hlasovalo pro, Rakousko, Kypr, Irsko, Malta a Švédsko. Jeden členský stát hlasoval proti, Nizozemsko, a většina členských států EU se neúčastnila ani vyjednávání, ani hlasování. Eh, smlouva je k dispozici k podpisu Eh, od 20. září 2017 eh, v ústředí OSN. Do této chvíle, možná máte někdo aktuálnější informace, ale já vím o 53 členských státech OSN, které tuto smlouvu podepsali. Mezi nimi jsou dva členové EU, Rakousko a Irsko. 6. října norský eh, výbor pro Nobelovu cenu se rozhodl eh, udělit eh, Nobelovu cenu míru za rok 2017 mezinárodní kampani pro zrušení jaderných zbraní a řekl, že organizace dostává tuto cenu za svoji práci, která směřuje k upozornění na katastrofické humanitární následky užívání jaderných zbraní a pro svoji průlomovou práci v oblasti eh, zákazu těchto zbraní. Já bych asi měl říci něco o rozsahu působnosti této smlouvy. Ta smlouva obsahuje zákaz vývoje, testování výroby, uskladňování, využívání, e, převodu, přenosu a využívání e, těchto zbraní. Členské státy tedy nemohou jakékoliv e, jaderné zbraně nebo, nebo výbušné látky mít na svém území nebo na území, které je v rámci jejich jurisdikce. A, posl- a konečný text neobsahuje eh, výslovný zákaz tranzitu, ale v řadě členských států se objevuje prohlášení, že podle jejich vlastního výkladu smlouvy jde i o zákaz pře, eh, převozu nebo tranzitu. Každý členský stát má připravit vlastní prohlášení o tom, jestli má uh, nebo ovládá jakékoliv jaderné zbraně a každý členský stát bude mít tedy povinnost eh, eh, zavést a realizovat příslušné pojistky podle mezinárodní agentury pro eh, jadernou energii s tím, že všechny tyto podmínky by se měly objevit podrobně v doplňkovém protokolu. Smlouva rovněž také předpokládá v článku 6 pomoc obětem a eh, nápravy na životním prostředí. To znamená, mělo být o poko- po pomoc pro eh, fyzické osoby ohledně mm, psychologické pomoci, zdravotnické péče, eh, pomoci znovu se začlenit, včetně hospodářské a sociální inkluze. Pak jsou zde ustanovení týkající se mezinárodní spolupráce a pomoci Eh, týkající se postupu setkávání zástupců státu ohledně řešení sporů, eh, univerzálního charakteru, účinnosti, přijetí a tak dále. Není možné učinit jakoukoliv výhradu proti kterémukoliv z článků, a to se uvádí v článku 16. Pokud jde o vztah a návaznost na další smlouvy, tak naplňování této smlouvy by nemělo mít vliv na jakékoliv stávající závazky, pokud nejsou strany eh, těmito, eh, eh, pokud jsou strany těmito závazky vázány, pokud samozřejmě je to v souladu, je to slušitelné s ustanoveními smlouvy. Nesmí to být něco, co je přímo proti této smlouvě. Myslím, že k té smlouvě mohu říci, že se objevují různé uh, um, protichudné pohledy na věc. Uh, v rakouském materiálu se uvádí, že skutečnost, že členské státy EU jsou rozděleny, uh, vyplývá z toho, že tato záležitost je byla problematická. Je zde dána uh, role pro jaderné zbraně jsou zde členské státy, které mají jaderné zbraně a ty, které nemají. Proto EU má několik různých rezolucí, které představila na, obec, na e, generálním shromáždění. E, ta Toto rozdělení se ani nezměnilo tím, že eh, se objevila tato smlouva o zákazu jaderných zbraní. Není ani pravděpodobné, že by došlo k vymezení tohoto rozdělení. Existují zde různé pohledy na věc i na eh, smlouvu jako takovou. A je to něco, co jen zrcadlí dlouhotrvající rozdělení členských států. Pokud jde o ty, kteří zastávají eh, TPNV, e a já budu citovat opět tento materiál, jde o právní opatření implementace článku 6 NPT. Eh, tento názor ale odmítají ti, kteří jsou proti smlouvě a celá řada argumentů se objevila právě na podporu jejich argumentů. Zde se objevil prohlášení Severoatlantické rady v okamžiku, kdy se smlouva zveřejnila k podpisu. Zde se uvádí eh, snaha o zákaz jaderných zbraní prostřednictvím smlouvy nedocílí toho, že by, že by státy měly takovouto povinnost. Nebude to ani efektivní, ani to nes, ne, neposílí jakýmkoliv způsobem bezpečnost, mezinárodní mír či stabilitu. Nevytvoří to ani jednotný postoj k otázce eh, bezpečnosti a nešíření. Podle NATO eh, smlouva a zákaz ve smlouvě také neodpovídá stávající architektuře eh, o nešíření a odzbrojení. Je to riziko, které stále ještě podkopává NPT a eh, jsou to snahy, které probíhají již 50 let. Tak je zde právní prohlášení na to, kdy se říká, že eh, členské státy na to nemohou podpořit tuto smlouvu, proto nedojde k žádné změně právních povinností a nejsme schopni přistoupit na jakýkoliv argument, že by tato smlouva jakýmkoliv způsobem přispěla k rozvoji obyčejového mezinárodního práva. Podobná prohlášení se objevila i na národní úrovni eh, u všech členských států, ať už eh, jsou to smluvní státy nebo nejsou, například India a Pákistán. Podle dalšího členského státu EU, podle Francie, já zde, hovoř, já zde budu citovat prezentaci z 9. srpna 2017, tato smlouva představuje čtyři základní rizika. Jednak podkopání NPT, což znamená riziko pro režim nešíření jaderných zbraní, pak je zde riziko podkopávání CTBT a režimu IAEA, e pak je zde riziko nejednoty, co se týče budoucnosti, a pak je zde riziko pro euroatlantickou bezpečnost a mezinárodní bezpečnost, protože se zde um, spochybňuje otázka legitimity od, od, odrazování od používání jaderných zbraní. Já jsem odprezentoval to, co říkají ti, kteří jsou pro a kteří jsou proti této smlouvě, ale dovolte mi říct, že ještě není žádné jednotné stanovisko EU k této věci. Já to ponechám na zástupcích eh, mm, registru smluv a na eh, generálním tajemníkovi OSN, aby se k tomu vyjádřil. Uh, thank you very much indeed, uh, ambassador. Děkuji vám mnohokrát, pane velvyslanče. Nyní bych předala eh, slovo panu Rorimu Kýnimu, eh, který je šéfem styčné kanceláře OSN v Bruselu. Děkuji vám mnohokrát, vážená paní předsedkyně. Já jsem velice rád, eh, že s vámi zde můžeme být. Vážení poslanci, děkuji za pozvání za OSN Eh, rád bych eh, eh, zde přivítal také ostatní panelisty a já se zastupuji oddělení OSN pro otázky zbrojení. Konkrétně tedy zde jednáme o smlouvě o zákazu jaderných zbraní. Jak víte, tak ta smlouva byla eh, přijata 17. Eh, července tohoto roku. Jeho, její uzavření je historickým úspěchem na první eh, je to první multilaterální odzbrojovací smlouva po 20 letech. Ta smlouva je otevřená k podpisu od 28. září 53 států už Eh, podepsalo a tři státy ji ratifikovaly. tomu vstoupí eh, v platnost, jakmile ji ratifikuje 50 států. Takže eh, to ještě nějakou chvíli potrvá ta smlouva se týká veškeré činnosti e, související s jadernými zbraněmi a má doplnit stávající architekturu, zejména smlouvu o nešíření jaderných zbraní a její e, systém kontrol. Nešíření jaderných zbraní NPT zůstane e, jádrem celkového systému OSN pro nešíření jaderných zbraní a jejich kontrolu. Eh, zde eh, se jaderné zbraně fakticky eh, staví na úroveň chemických a biologických zbraní, které už v roce 1925 byly vyhrášeny jako neslučitelné s principem lidskosti. Jedná se zde tedy o základ pro šíření těchto jejich zbraní a jejich, nebo nešíření těchto zbraní a jejich konečné konečnou eliminaci. Tato eh, smlouva je eh, součástí touhy většiny OSN a jejich členských států pok- eh, učinit pokrok v této věci. Je jasné, že tady je riziko vyplývající z trvalé existence jaderných zbraní vzhledem k katastrofálním důsledkům humanitárním i ekologickým při jejich použití je to také eh, dáno eh, frustrací velkého počtu eh, států s rychlosti naplňování závazků v článku 6 smlouvy o nešíření jaderných zbraní a dalších ustanovení. Tato smlouva je krokem ke světu bez jaderných zbraní. Doufejme, že mm, obnoví eh, globální snahy o dosažení tohoto cíle. Je celá eh, řada eh, k tomu, jak se dobrat ta bez jaderných zbraní. Generální Guterres ehm, řekl, že smlouva o zákazu jaderných zbraní posílí normy proti těmto jaderným zbraním a, a za rámec eh, vytváření eh, nového potřebujeme inkluzivní dialog o obrovenou mezinárodní spolupráci a především praktická opatření pro nezvratná a ověřitelná a zvratná a eh, v rozhodnutí nebo opatření v jaderném ozbrojení. Děkuji, pane Kýne. A teď dám slovo panu řediteli Tomu Plantovi z Rosy. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji eh, za poslání do dnešní akci. Eh, vážení poslanci, vážení eh, kolegové panelisté, rád bych vám stručně představil rysy, protože možná jej tolik neznáte. Jedná se o, o, o Mm, nezávislý eh, mm, výzkumný ústav, který se zaměřuje na eh, eh, bezpečnost, který má šest oblastí svého výzkumu a šíření jaderných zbraní a jaderná politika. To je program, kterého jsem ředitelem, je jednou z nich. Chtěl bych zdůraznit, že jsme nestranická organizace, nepřijímáme eh, stanoviska eh, žádná politická a rozhodně nejsme vázáni nějak na britskou vládu. Máme eh, různé programy k různým otázkám v institutu, včetně těchto otázek. Jedná se také tedy o šíření, nešíření, odstrašování a strategickou stabilitu. Já se chci dotknout dvou oblastí. Nejdříve bych eh, podrobněji zašel k některým těm otázkám, o kterých už eh, kolegové eh, hovořili vlastně na panelu, pokud jde o smlouvu samotnou. A možná bych naznačil některé způsoby, jak ta praktická opatření, k nímž vyzval generální tajemník Guterres, by mohla být realizována. A potom bych se zaměřil na dva konkrétní případy nešíření o níž hovořil pan Veslanc Bilica, a sice Irán a Severní eh, Korea. A rád vám odpovím další věci. Takže nejdříve ta smlouva o zákazu. Teď by bylo asi nevhodné vhodné nepoblahopřát Ikanu k eh, eh, dosažení Nobelovy ceny. Je jasné, že ten pokrok byl velice podstatný. Pokud eh, eh, posuzujeme eh, vyhlídky té smlouvy, tak je příliš brzy na to, abychom řekli, že jestli ta smlouva bude mít dopad nebo ne. Někdo říká, že je to než ten, ten jaderný ekvivalent Kellogova Briandova paktu, ale já si myslím, že tam to úplně tak není. Teď bych podrobněji pojednal o čtyřech konkrétních oblastech té smlouvy, kde si myslím, že je trochu vágí navzdory k tomu, co eh, říkali kolegové. Já si myslím, že některé ty oblasti eh, prostě jsou tak vágní, eh, že je možné to eh, využít a nebude to užitečné. Za prvé je to eh, vztah eh, mezi touto smlouvou a smlouvou o nešíření jaderných zbraní a ty, těmi doplňujícími smlouvami, jako je smlouva o komplexním, o úplném zákazu zkoušek jaderných zbraní a další. Takže je příliš brzy ještě hovořit o právním významu té smlouvy. Já nejsem odborník na mezinárodní právo, ale obrátil jsem se na odborníky a konzultace mi ukázaly, že Navzdory eh, tomu, eh, co říkají někteří zúčastnění, není možné bez eh, souhlasu států s jadernými zbraněmi, zejména aby ta smlouva vytvořila právní závazky pro ne, signatáře. To není přijímáno všemi stranami, ale mně to připadá velice jasné. Ta smlouva každopádně má Eh, smlouva MPT, pokud je univerzitu, chronologii a, a vliv na ty eh, eh, zainteresované strany má precedenci nad tou smlouvu od, o zákazu. A opět celá se točí ohledně NPT a CTBT příslušné strany eh, dali najevo, eh, že eh, smlouva o zákazu a smlouva o nošíření jsou služitelné, ale že smlouva o zákazu je nám cezená, což není úplně tak, jak vnímám já ten článek, který jsem zmínil dříve. Nicméně všechny státy, které se účastnily vyjednávání, to takhle vnímají. A pokud já bych byl vámi, já bych sledoval vývoj této debaty velmi bedlivě. Druhá otázka, na kterou bych se zaměřil eh, podrobně, je ověřování. Pokud je o ověřování eh, jaderných programů, tak eh, tam ta smlouva od zákazu přijímá krok zpět na základě zkušeností Mezinárodního společenství v Iráku a také Mezinárodní agentury pro jadernou energii, protože mm, zde byl vytvořen dodatečný protokol a kdy eh, Mezinárodní agentura může, eh, šíř, eh, může rozšířeně kontrolovat jedné programy daných zemí. A tím se státy ujišťují, že hm, deklarace příslušné země jsou nejenom správné, ale také úplné. Zatímco v ta komplexní umluva o sledování se eh, hovoří, eh, sleduje pouze správnost a nikoli eh, úplnost těch podaných informací. Takže je škoda, že tam nejsou skutečné závazky k ověření té mezinárodní architektury. Pokud je o vyjednávání té, o, o té smlouvy a o tomto mm, článku, tak to ukazuje, jak privilegovanou roli mají ty jedné státy při ověřování konce jedného programu v uh, Libii, Jižní Africe a, a také eh, Iráku. Tam, eh, zejména v Jižní Africe, se ukázalo, že Mezinárodní agentura je schopná sledovat ukončení jaderného programu. A také bylo jasné, že eh, ta agentura se dostává k dokumentům, které, eh, které podle eh, zákona nesmí, se kterými nesmí zacházet. To musí dále ujasnit členské státy Vysoké smluvní strany. Ovšem otázkou je, jestli kdyby se těch kontrolních snah zúčastnila nějaká jaderná mocnost, tak jestli by se museli zúčastnit i ostatní. Potom eh, jde eh, o Rusko a NATO. Vzhledem k tomu, že signatáři nesmí eh, být hostitele zbraň, jaderných zbraní, tak je to značná mm, diskriminace vůči členům NATO. Probíhá o tom další debata. Je to něco, co může dotlačit k obtížné volbě, kdy Eh, některé eh, členské státy na to se eh, dostanou do této situace v závislosti na vnitropolitické situaci, nebo například Švédsko, které teď reviduje možnosti nebo důsledky podpisu té smlouvy. A potom je zde nepoměrný dopad té smlouvy na architekturu kolem těch v úzovkách dobrých aktérů. Otázkou je, jak to eh, ovlivní eh, státy, eh, které mají jedné zbraně a jsou liberálními demokraciemi. Podle mých zkušeností, co by člena britské delegace, předtím, než jsem nastoupil do své stávající pozice, bylo, že Rusko, Čína, Pakistán a Severní Korea vůbec nejsou bytla, představová, tedy Eh, vystavovány eh, takové eh, úrovně lobistického tlaku jako ty ostatní. To bohužel veze k, vede k obavám, ať už ospravedlněním nebo ne, že ta, ten zákaz bude využit spíše ke škodě evropské a východoazijské bezpečnosti. Takže cesta eh, vpřed. Navzdory eh, k těm eh, změným obavám musím říci, že ty obavy související s svou smlouvou jsou skutečné. Nespokojenost s odzbrojením je jasná a už po desetiletí, ale státy mající jedné zbraně, zejména P3, jsou frustrovány a chtějí udržet jedné zbraně a e, v jejich e, obavy nejsou ještě e, zohledněny. Je důležité pamatovat na to, podle mě, že obavy všech stran jsou, nebo obou skupin jsou legitimní. A generální témník vyzval, aby tyto skupiny spolu prakticky komunikovaly. Čili jak lze dosáhnout pokroku? Za prvé, jedné státy by měly se zabývat kroky Eh, tedy některými zá, eh, zásadními obavami eh, vyplývajícími z této smlouvy. Lze přijmout nějaké kroky, pokud jde o oznamování, transparentnost, nebo také pokud jde o ověřování a odzbrojení a, spíše ne o to, na to bílého slona a té a destrukce samotné. A potom je třeba také zaměřit se na klíčové blokády eh, v rámci té smlouvy. Podívejte se na situaci v indickém eh, subkontinentu, eh, ruské přeskupení strategických sil, Severní Korea, která existuje mimo stávající, já se omlouvám, ale no, si mluvit pomalej. Jak mě to příliš mnoho baví, říká řečník. Tak to zopakuju ještě pomalej aby nejaderné státy eh, uznaly eh, ty eh, klíčové bloky v postupném odzbrojení. Tak indický subkontinent zejména a ta nukleární dynamika Indie, Pakistán, ruské přeskupení jaderných sil, Severní Korea jako aktér, mimo stávající architekturu a a ochota některých lidí v těch eh, v mezinárodní společenství, včetně těch, eh, kteří jsou v jádru eh, té, toho zákazového hnutí. To jsou vhodné cíle pro tedy pro lobistické tlaky. Tolik tedy k smlouvě o zákazu a teď k, Iráku a, k Iránu a Severní Koreji. K Iránu, abych parafrazoval něco z britského velvyslanectví v Washingtonu, což si myslím, že velice dobře pokrývá ten eh, zásadní eh, úspěch eh, na národní diplomacie. Irán se vzdal většiny svého obohacování uranu, obohaceného uranu, a omezil své zásoby na 15 let na 25 let eh, se má vystavit eh, tomu nejpřísnějšímu monitorovacímu mechanismu. Takže kdo eh, si myslí, že by bylo možné vyjednat něco lepšího, tak nevím jak. Když já jsem pracoval na tomto jako velký junior v roce 2011, velmi mi překvapilo, kdyby někdo mohl mě posunout před a mm, vlastně říct mi, že se nám to jednou podaří. Širší eh, závěry, eh, které eh, vyvodila Mezinárodní agentura pro atomovou energii, prostě trvají delší dobu. Kanada například. Té trvalo pět let, než dosáhlo toho standardu mezi podpisem dodatečného protokolu a momentem, kdy její agentura byla schopná dojít k příslušnému závěru. Takže eh, uvědomíme si, že v tom iránském kontextu to možná bude trvat eh, déle. Takže když ta agentura eh, řekne, že Irán plní své závazky, tak to znamená, že umožňuje v inspekce podle dohodnutých opatření. Pokud jde o Severní Koreu, jako specialista na Severní Koreu bych tady mohl hovořit ještě mnohem déle, ale akorát poukazuji na rizika související s rozvojem eh, severokorejského jaderného programu. Je eh, zřejmé, že když není omezen eh, diplomací, tak se rozvíjí nejrychleji. A mě ten logický závěr z toho je jasný. Neomezený severokorejský jaderný program a rozvoj většího počtu zdrojů štěpného materiálu, to prostě může vést k tomu, kdy taktické jaderné zbraně se stanou součástí eh, toho arzenálu a eh, přinese to nové výzvy eh, jaderné bezpečnosti. Je těžké představit si, že by Korea změnila kurz. Takže cesta vpřed, pokud jde o tuto dohodu, je jednoznačná. A já bych varoval před eh, preventivní vojenskou eh, v akcí a spíše eh, doporučoval vzájemnou podporu v těch podporných aktivitách. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Patrik Klausen z Washingtonského institutu. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání. To, co dnes budu říkat, říkám za sebe a nehovořím jménem nikoho dalšího. Eh, smlouva o zákazu eh, jaderných zbraní má ušlechtilý cíl, který se objevil eh, poprvé v roce 1947 v Baruchově plánu, kdy USA nabídly, že se vzdají svých jaderných zbraní a předají je OSN a stejný cíl byl předložen vládou OSN v roce 1966, kdy eh, prezident Rekand v Reykjaviku nabídl eh, panu Gorbačovovi, že obě dvě země se vzdají jaderných zbraní a ehm, tentokrát eh, tato dohoda je tedy velice kvalitní dohodou pro dosažení těchto cílů a, a um, pokud jde o tu stranu té, těch eh, rozdílů, eh, tak eh, tady vlastně ten systém nešíření velmi zaostával v posledních letech a musíme se dostat vpřed a nedávno došlo k dohodě o programu Iránu. Je to společný plán o nešíření, pardon, je to společný akční plán a tady došlo k pokroku, významnému pokroku, je to taková příležitost to dále rozvíjet a já doufám, že naše úsilí na mezinárodní úrovni zaměříme právě na pokrok v této dohodě, tak, aby, z toho, aby to bylo opravdu univerzální, aby se z toho stala eh, univerzální eh, dohoda a pokrok a aby se to neomezovalo pouze na Irán, aby to nebylo časově omezené. Jedna věc, eh, kterou učinila tato dohoda, a to nebylo tak v jiných dohodách, Eh, IAEA, e Mezinárodní eh, agentury pro atomovou energii, je, že se tady nabídly různé oblasti, v nichž došlo k významnému pokroku eh, jednak jaderná zařízení Iránu jsou monitorována v reálném čase, ať už tomu věříte nebo ne, tak Tady většinou IAEA spolehá na své inspektory, eh, kteří eh, tady dvakrát, eh, jedno za dva měsíce a ty věci tady monitorují prostřednictvím svých týmů. A v 60. letech byly tyto věci vyjednávány a z toho to vlastně vychází a vlastně se nevychází z současného světa, kde je možné vše monitorovat v reálném čase a tady opravdu jde o dva měsíce, takže tam je to se, se může mnohé změnit. A za druhé jsou tady limity eh, pro množství eh, eh, bohatce, mm, vysoce a nízko obohaceného uranu. A tady jde také o to, jak rychle by mohl Irán vyprodukovat štěpný materiál pro jadernou zbraň. A je tady skutečný potenciál rozvinout uh, Eh, to, co bylo dosaženo v Kazachstánu, eh, kde se to vlastně dělo v koordinaci s IAEA, e kde bychom mohli povzbudit další eh, země. Um, uh, JCPOA také vymezuje určité limity pro to, kolik uránu může být obohaceno. E, nemůže být e, obohaceno na vysoce obohacený uran a to je velice důležité, proto abychom měli včasné varování, zda země se ubírají směrem e, k získání štěpného materiálu pro jadernou zbraň. Dohoda také poskytuje záruky, pokud jde o žlutý koláč, což je důležitý prvek těchto procesů a e, dohoda také požaduje e, e, jaksi výčet a přehled nad těžbou uranu, což zatím ještě nebylo předmětem monitorování a také je zde monitorování produkce centrifug to zatím ještě eh, tady nebylo v těch zárukách. A pak je tady také časová linie pro eh, přístup k eh, nedeklarovaným tedy vybavením. Takže to jsou všechno věci, které časem ovšem pominou a Irán jasně sdělil, že nechce tyto věci zachovat po časové lhůtě, eh, která je uvedena v rámci JCPOA e a není tady žádné ustanovení, eh, že bychom se snažili nebo že, aby, aby vyzvat ostatní země, aby tyto ustanovení také přijali. Takže tady bychom měli opravdu náš čas a úsilí věnovat tomu, aby se tohoto eh, stala globální dohoda, globální prvky, které by eh, velmi mm, pomohly posunout eh, tento cíl eh, omezení hrozby jaderné války. Dohoda o zákazu by ovšem mohla být určitým krokem vzad. Tato dohoda by mohla ohrozit reputaci dohod ehm, Tady se hovořilo o paktu Kellogg-Brian z roku 1928, kde vlastně e, válka je nástrojem e, jednoho státu proti druhému, tak e, tady mm, by se mělo usilovat o řešení sporu pouze mírovými kroky. Toto podepsal Německo, Itálie, Japonsko a také USA, Spojené království, Francie a asi 30 dalších, více než 30 dalších zemí. A tato dohoda eh, neměla eh, žádný dopad na propuknutí světov, druhé světové války. O něco později pouze se eh, tady ohrozila reputace takových dohod na dalších 30 let. Tato dohoda byla vnímána jako něco, co umožňuje pokryteckým vládcům jak si vlastně omezit demokracii. Takže by nebylo dobré, kdyby tato dohoda měla podobný dopad na dohody o, o kontrole zbraní, že by vlastně tím upadla jejich reputace a vlastně by to uškodilo hm, těm mírotvorným záměrům. A dohoda také neřeší klíčové problémy Eh, které program eh, v oblasti uranu a jaderných věcí zdůraznil tedy eliminovat eh, šíření jaderných zbraní a Irán tady jasně usiloval o vytvoření kapacity pro jadernou zbraň a tedy Irán chtěl být v pozici, aby velmi rychle mohl začít vyrábět jaderné zbraně a v rámci existující eh, dohody o nešíření, eh, toho bylo málo, co by mm, tedy mohlo zabránit. A eh, v roce 94 tam AQ Khan se obrátil na prezidenta Pakistány a Pakistán prý podle toho měl mohl eh, vyrobit bombu kdykoliv by si přál, ale to se nestalo. A naopak USA uváděli, že přeruší eh, určité vazby na, Pakas, na Pakistan financování, pokud by Pakistán jadernou zbraň eh, vyrobil. Ale bylo tam tehdy tak, že oni vlastně připravili tyto bomby až do fáze, hmm, kde byly téměř vyrobeny, ale vlastně ještě ne zcela. Eh, chyběl poslední malý úkon. A tento problém, že měli velmi eh, vysoce pokročilou schopnost jaderných zbraní, ten, to problém vlastně není řešen tou smlouvou, a pro USA nebo jakou, jakýkoliv jiný stát jaderné zbraně by bylo vlastně možné mít všechny součásti té zbraně na skladě na jednom místě a mít eh, odborníky, kteří by byli schopni takové zbraně eh, rychle eh, do tvořit a stát by potom mohl mít třeba desítky jaderných zbraní během několika dní a stovky takových zbraní během několika týdnů. A pokud si myslíte, že by to žádný stát neudělal, tak potom mě tady velmi překvapuje váš optimismus. Tedy jinými slovy, myslím si, že tato dohoda by nás přivedla do situace, která by byla velmi blízká té současné situaci, že by mm, vlastně by to nevedlo k žádné změně, nezměnilo by to situaci, pokud jde o šíření jaderných zbraní ve světě a pouze bychom se cítili dobře, ale nemělo by to žádný praktický dopad nebo jen velmi malý. A mohlo by to naopak povzbudit jiné státy, aby se vybrali podobným směrem, eh, vydali podobným směrem jako Pakistan. Hm. A stále by ještě byli v souladu eh, s, se smlouvou. Takže eh, tady se musíme zabývat Blízkým východem, nebo na, blíž, na Blízkém východě Iránem, a, a pokud jde o ty restrikce v JCPOA, tak um, tedy tady vlastně pan Obama prohlásil, že Pakistán by během měsíce mohl uh, vlastnit jadernou zbraň. To není dobrá situace, takže by tady měly být určité restrikce v té dohodě a měly by tam být eh, naopak univerzální dohody a neměli bychom jít cestou takové smlouvy, která by umožnila členským státům, aby si eh, připravili eh, jaderné zbraně eh, do takové fáze, aby potom jim byli schopni velmi rychle dotvořit. Hmm, děkuji. Já bych v tuto chvíli se ráda osobně vyjádřila jakožto předsedkyně. Nejprve bych chtěla zopakovat, že si velmi vážím OSN jejich úsilí a za druhé eh, gratuluji vítězi, který získal Nobelovu cenu. Eh, děkuji mu velice za, nebo gratuluji mu k jeho eh, výsledku, úspěchu a před určitou dobou, před několika týdny, jsem postoupila riziko, kdy jsem iniciovala tuto rozpravu na sede a zároveň jsem si uvědomovala, že ta diskuze je nesmírně eh, složitá, že tady jsou velké rozkoly mezi členy eh, Evropské unie, mezi jednotlivými státy a eh, opatrně nebo snažila jsem se postupovat obezřetně, prezentovat různé názory a expertní stanoviska k této věci. a mm, také zástupce OSN jsem chtěla přizvat eh, k předložení svých stanovisek. Já doufám, že nyní vnímáte, jak komplexní je tato záležitost a doufám, že také chápete, proč jsem rozhodla, že nepřizvu vítěze, eh, tedy nositele Nobelovy ceny eh, k této rozpravě kamery, eh, televize eh, a média, eh, které bychom takto mm, přilákali, by, to by nám nepomohlo při analýze tohoto problému. My jsme zákonodárci a samozřejmě jsme také politici, ale zabýváme se velmi závažnými otázkami v tomto případě a Eh, vlastně tvoříme jakýsi most mezi eh, různými eh, mocnostmi našich zemí a Evropská unie v mnoha ohledech velmi eh, přispívá ke globálnímu míru, ale musíme postupovat zodpovědně a proto jsem se rozhodla tímto způsobem a toto rozhodnutí zatím trvá. Děkuji a otevírám diskuzi a myslím, že se hlásí pan Danžan, takže máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já plně souhlasím s tím, co jste právě řekla. Myslím si, že proto, aby naše práce mohla probíhat v klidu, je velice důležité, abychom tady měli pedagogické příspěvky, které budou zahrnovat nejrůznější stanoviska a e, nepřáli, nejsme, nejsme místem, kde, si, kde, by, kde by bylo na místě, aby tady byla velká publicita, i když e, samozřejmě Eh, jde o dobrou věc, eh, která, kterou je třeba hájet. A tato um, dohoda, která má jistě ušlechtilé cíle, jak tady řekli různí um, řečníci, nás tady uh, zahrnuje různými iluzemi. A v podstatě uh, hmm, to není příliš vhodné a zároveň pokud jde o tu formu, tak si myslím, že je to velmi katastrofálně načasováno. Proč? Uh, protože eh, dnes eh, jaderný program eh, na mezinárodní úrovni je co? Je to šíření, které pokračuje, které se vyhrocuje, je stále intenzivnější a tato dohoda nic nezmění, neukončí to. A druhá záležitost, která mě také velmi znepokojuje, to je celá ta dvojznačnost v doktrínách jaderné politiky různých států, pokud jde o snižování toho Prahu Ehm, Rusové, eh, Pakistánci. To jsou eh, jaderné mocnosti, které dnes poměrně explicitně naznačují, že využívání jaderné zbroně, zbraně vlastně eh, nepodléhá tradičním norem ehm, v oblasti ostrašování, ale je to pro ně Um, jaksi konvenční eh, odstrašovací strategie, kde mají mnohem nejednoznačnější jaderný mix. Takže taková je skutečnost, eh, pokud jde o jaderné programy a jsou tady samozřejmě dobré záměry globálního odzbrojování a tak dále. To je samozřejmě velmi ušlechtilé, ale jak si se to míjí tou problematikou a dva poslední řečníci tady hovořili o tom, že je velmi moudré, že generální tajemník OSN vybízí eh, k procesu eh, praktickému, praktických způsobů, jak řešit eh, tyto výzvy. Samozřejmě, že praktická cesta není ideologickou cestou nějaké Eh, dohody nebo smlouvy, i když ta bude mít třeba velice ušlechtilé cíle. Tady jde eh, o v té praktické cestě, aby tady byla opatření eh, na základě důvěry, která se buduje, ale nelze ji nakázat dekretem. Takže tady vítáme velkorysost a opodstatněnost té dohody, ale já si myslím, že se to míjí s cílem, no to ovlivní naše veřejné uh, mínění a neovlivní to uh, veřejné mínění třeba ruské, ale opravdu západní, tady se budeme krmit nějakými iluzemi a ty státy, uh, které tady nejsou jednoznačné, pokud jde o e, jadernou doktrínu a vlastně svý jaderný zbraní, tak ty budou prosperovat. Takže tady opravdu e, se můžeme naprosto minout cílem a e, celou tou problematikou. Takže si myslím, že tady je určitá naivita v EU. Vy jste hovořili o tom, že um, ten názor není jednotný mezi členskými státy a já si myslím, že některé členské státy jsou tady velmi naivní pokud jde o postoj uh, k této dohodě, jak ji přijímají. Dnešní prioritou je řešit otázky šíření a otázky uh, doktríny uh, a otázky zkrátka snižování toho Prahu. Děkuji. Thank you very much indeed, Mrs. Eh, děkuji, prosím, paní Leusing. Eh, děkuji. děkuji eh, také za sezvání této akce k tomuto důležitému tématu. Všichni říkají ano a mm, zdůrazňují, jak závažné téma to je, jak velká hrozba a jaderné zbraně jsou pro lidstvo. Pan Danžon hovořil i o cílích a kterých a těch, kteří se zasazovali o tuto smlouvu o zákazu, ale ono to celé nic nepřináší. Já musím říct, že tuhle logiku prostě vůbec nechápu. Nedokážu si představit, jak je možné i jednoho, jedno, aniž by se nechalo druhé. Jak by ta dohoda o zákazu měla e, vlastně e, jít proti e, NPT? Když už prostě se nebudou trestat vraždy, tak už nebudu trestat ani zneužívání a jiné trestna, jinou trestnou činnost. Já si myslím, že prostě logicky je to nesmysl. Lze dělat jedno, aniž eh, by se eh, nechalo druhé. Lze eh, sledovat určité cíle a mít cíle a potom různé kroky. NPT je tím konečným cílem zadržet jaderné zbrojení. Čili já nechápu, jak to, že se při vyjednávání té smlouvy eh, může někdo eh, vážně nezúčastnit. Čili na to atomové eh, z, na, v mocnosti Nizozemsko se vůbec, vůbec neúčastnili. Takže oni mohli ovlivnit to nastavení, mohli ovlivnit harmonogram, to, co se nechá z NPT, ale eh, oni se vůbec eh, neúčastnili těch vyjednávání. Anglie a Francie. USA, tedy Velká Británie a Francie, řekli, že eh, vůbec nikdy nemají, nikdy nechtějí podepsat, ratifikovat nebo se vůbec kdy stát eh, stranami té smlouvy. Takže když už se předem eh, tohle eh, řekne před vyjednáváním, tak si musím říct, že opravdu tu vážnost těch snah mm, o té pochybuji. Zdá se mi, že i nadále jde o strategické e, komponenty, e, o, o, o, o to je těch jaderných zbraní, o to je nevzdávat. Jde o to nevzdat e, tu možnost prvního úderu. Ano, pane Danžone, vy jste říkal, že ti, kteří podepsali tu smlouvu, jsou naivní. A no, vidí to všechno růžově, ale já si myslím, že trvat na téhle možnosti eh, eh, je eh, naivní a nebezpečné. Já bych se zeptala, jak hodnotit Eva. Kdo je tady naivní? Potom je naivní eh, výbor pro udělování Nobelových cen OSN. Můžeme říct, že Evropská unie taky. Už se eh, vůbec potom nemusíme bavit o takových věcech. Já bych prosím eh, tu budoucnost jedného ozbrojení, která už léta vyháněla spoustu lidí do, do ulic, brala vážně. Eh, lidé to eh, koherentně podporují, tak eh, ať už to má jakoukoliv budoucnost. Thank you, Mrs. Bodil Valero. Děkuji, prosím, paní Bodil Valero. Děkuji. prvé řadě mi dovolte pogratulovat laureátovi Nobelové ceny výboru ICANN. Já úplně nesouhlasím s paní předsedkyní v tom, jak hovořila o tom, proč eh, je nepozvala na dnešní zasedání, ale o tom můžeme hovořit jinde. Dovolte mi vyslovit se k panu Bilicovi. Vy říkáte, že EU, nebo zřejmě komise, nebo možná rada, nemá žádné stanovisko. Ale zde v Evropském parlamentu jsme přijali stanovisko k této věci a to 27. října 2016 přijali jsme usnesení k jaderné bezpečnosti a e, zákazu šíření jaderných zbraní. To znamená, že jsme vyjednávali právně závazný nástroj k zákazu jaderných zbraní. To jsme řekli e, 27. října 2016. A také jsme vyzvali členské státy EU k tomu, aby se aktivně zasadili o takovéto kroky. A posl- z posledního vystoupení vyplynulo, že i kdybychom měli tohle podepsat nebo ratifikovat, tak by to stejně nemělo žádný význam. A tak se zamýšlím nad tím, pokud Švédsko jedná o ratifikaci, tak proč je na nás vyvíjen tento tlak ze strany NATO nebo Spojených států, abychom neratifikovali? když vlastně lze tedy spochybňovat, zda nedochází k určitému ovlivňování zemí, jako je Švédsko a další členské zemí na to, pokud nebudeme mít eh, žádné možnosti společných cvičení. Pokud tento zákaz vlastně nic neznamená, tak potom určitě nemá žádný význam to, že se na to nebo USA snaží o tlak na švédskou vládu, aby ratifikace neprovedla. Už se o tom jednalo a vždycky tomu tak mělo být, pokud to má projít eh, švédským parlamentem musí dojít k vyhodnocení dopadu a následně dojde k ratifikaci. Tak si myslím, že to je docela zvláštní východisko. Říkáte, stejně na tom nezáleží, tak to nechme eh, stranou. Já bohužel nemohu tuto otázku ponechat tak a vyslechnout si odpovědi, jak zazněly. Já jsem vlastně měla být už na jiném zasedání, ale zůstala jsem. Chtěla jsem totiž říci, že pokud má dojít k tomuto smluvnímu zákazu, tak to znamená, že NPT nezafungovalo, jak mělo a proto došlo k učení dalšího a jiného kroku. A pokud to mohu říct takto, tak mně se to zdá takové nemoderní, pokud to mohu říct takto, že Evropa by neměla být kontinentem, který se nestaví k takové věci dostatečně vážně. Já myslím, že to je docela zásadní, totiž děkuji. Děkuji a prosím pana Marakiro. Děkuji vám a, a děkuji všem předřečníkům. A za velice eh, zajímavé prezentace a, a paní předsedkyně eh, eh, ní za ten analytický přístup bez a, a, ohledu na ehm, to, co se, to výročí, které bude, musíme především to seriózně analyzovat. Pokud jde o mezinárodní právo a mezinárodní dohody, vždycky ta situace je, že pro část subjektů, pro západní svět, eh, se mezinárodní eh, dohoda stane i eh, právem vnitrostáním. Často se to přirovnává, nebo dává se to na úroveň zákonů nebo na, na jejich úroveň dokonce v národních státech. V národních státech takže um, potom se veřejně, veřejné orgány uh, zasta, zasazují o uh, jejich uh, vykonávání. Na druhou stranu, státy, které fungují podle jiných principů, pro něj jsou mezinárodní smlouvy často politickým aktem, který eh, je eh, důležitý jenom pro danou chvíli, eh, důležitý jenom tak dlouho, jak dlouho slouží výkonu politiky. Takže místo symetrie, která by měla se vyznačovat každou smlouvou, tady máme spíš takový efekt zrcadla. To znamená, že v smlouvy, které, které uzavíráme, nám a svazují ruce a našim partnerům také slouží e, k tomu, aby nám svazovali ruce. To musíme vždycky brát v úvahu. Tolik obecné situaci, e, kterou znám. A teď velice konkrétně pro Evropskou unii, pro naše e, země, je jaderné zbrojení velmi vážným problémem právě proto, že v eh, různém stupni, myslím, že všichni, ale konkrétně eh, část eh, našich zemí je v situaci, kdy máme co dočinění s regionálním sousedem nebo v případě Polska a pobalských států bezprostředním sousedem, který ve své vojenské doklíně, doktríně i ve svých deklaracích přijímá takové kroky, které jsou v rozpočtu rozporu s eh, touto novou smlouvou. To znamená, říká, že jaderné zbraně používá jako politický instrument. A kdyby ta smlouva měla vést k tomu, že za několik měsíců nebo let eh, eh, během té ratifikace se situace změní, tak by to bylo skvělé. Byla by to skvělá smlouva, ale to bohužel nikdo nepředpokládá. A ve vojenské doktríně Ruska máme dočinění eh, s eh, eh, úmyslem taktického, z taktického úderu jaderného. Podívejte se, v jaké jsme situaci. Nedávno celý svět si vyslechl projev prezidenta USA na vaném schromážděním OSN. A to vyvolalo politické zemětřesení. On řekl, že Spojené státy mohou v odvetě přijmout, eh, použít jaderné zbraně. Můžou reagovat jaderným zbraním, eh, jadernou zbraní na eh, jaderný útok. U Ruska máme něco jiného. Tam při nějakém mezinárodním napětí, které sama za takové uzná, může použít jadernou zbraň. A teď zopakuji ještě jednou o hodnotě toho mezinárodního dokumentu. Já je nechci posuzovat ale průběžským kamenem toho mezinárodního dokumentu bude, jestli eh, jakkoliv změní tu situaci. Zatím eh, na to nic eh, nepoukazuje. A to je takový problém. Sabine to říkala ironicky, ale to je problém naivity. Nemůžeme být naivní. Mezinárodní úmluvy pro nás by neměly být prostředkem utváření nějaké vize světa a Eh, nějaké mírové propagandy nebo něčeho takového, ale měly by být eh, nástroji naší eh, politiky. Ale ano, míru, ale zaručování míru a bezpečnosti. A odtud moje skepse. Vzhledem k tomu, že smlouva o nešíření nefunguje, vůbec nevyplývá, že je třeba tvořit ještě dokument, který je ještě oddělenější od skutečnosti spíš eh, eh, bychom se měli zamyslet nad tím, eh, co máme teď dělat. Mnohokrát děkuji. Máme opravdu velmi málo času na reakci panelistů, ale každopádně bych vás poprosila, abyste, vážení panelisté, se vyjadřovali stručně, protože možná budeme mít problém s tlumočením. Ale ve stejném pořadí prohlášení, prosím, pane vyslanče. Uh, Děkuji mnohokrát. Já jsem se vybral čtyři otázky. Jednak jako účinnosti, abych to upřesnil. Já si vzpomínám, že účinnost se neváže k ratifikaci, ale eh, k datu 90 dní po ratifikace. To znamená, že účinnost nastává okamžitě poté, co všechny eh, členské státy provedou ratifikace. Eh, co se týče apelu na účinné odzbrojení generálního tajemníka, myslím, že on říkal odzbrojení, které může zachránit životy. Myslím, že něco takového jsem slyšel. A my jsme si to eh, eh, vysvětlili tak, že by se mělo více věnovat pozornosti třeba malým zbraním což je zase jiný typ odzbrojení a na tom se opět eh, velice intenzivně na mezinárodním poli pracuje. Pak bych hm, se ujal otázky NPT a její nefunkčnosti. Možná, že nefunguje až tak efektivně, jak ve všech svých třech pilířích. To možná ne, ale je to funkční smlouva a, a prospěla naší společné bezpečnosti a pilíř nešíření, ten určitě funguje. A tím se dostávám k poslední poznámce z mé strany. Pan poslanec, který musel opustit sál, se ptal na to usnesení z října loňského roku. A to je vlastně něco, co se naplňuje v rámci CPTB, ale já jako zástupce vnější služby, když hovořím o sjednaném stanovisku EU, tak tím myslím něco, co sjednaly vlády členských států a co se zakotvilo do závěru rady, do rozhodnutí rady, do dokumentů ze summitu nebo do nějakého jiného sjednaného stanoviska. A z tohoto hlediska jsem přesvědčen, že Evropská unie k věci nepředložila žádné sjednané stanovisko co se týče prohlášeného zákazu šíření. Děkuji a prosím pana Kina, děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji i za připomínky a odezvu na naše vystoupení ze strany vážených poslanců a poslankyň. Dovolte mi dvě připomínky. Za prvé, pokud jde o aktuální stav dnešního světa, tak zde je naléhavá potřeba najít způsob, jak zajistit, eh, aby na světě nebyly jaderné zbraně. A já si myslím, že se můžeme shodnout na jedné věci a opravdu mě, pokud se pletu. A, ale všichni víme, že zde existuje problém. Rovněž také víme, že zde existuje zcela jasná propast názorová, jak už nakonec ukazuje tato smlouva a jak už zde zaznělo, Vyplývá z toho to, že Vést dialog je obtížné a je těžké najít praktické řešení. Inovativní dialog je opravdu zásadní a předpoklad, základní požadavek. Pokud chceme dosáhnout um, odzbrojení, tak členské státy zde budou mít jasnou odpovědnost, aby učinili konkrétní kroky, včetně různých úprav a novelizací MPT a podpůrných eh, dialogů a jednání. Já myslím, že to je naprosto zásadní z hlediska toho, těch propastných rozdílů. A pak bych zareagoval na otázku, nebo spíše připomínku, která se týkala rozdílu mezi zákazem a eh, smlouvě o nešíření. Já bych řekl, že že smluvní zákaz ten vlastně doplňuje smlouvu o zákazu šíření a, objevuje se to i v úvodním ustanovení smlouvy, objevuje se to v celé řadě normativních článků. Je, je zde, pokud byste měli říci, že jsou ty dvě protichůdné, tak to bych byl proti takovému stanovisku. Děkuji a prosím pana ředitele Plánta já nevím, jestli mám eh, přes přímo reagovat v souvislosti s mojí prezentací, ale možná se dostanu k tomu, co zde zaznělo. Já myslím, že pokud jde o to, že se přehlížíme, viděli jsme zde přesně to, co eh, zde říkala paní Lezing a pan Donjon, to je přesně ono. To jsou diskuze, které se odehrávají ohledně termínu 2020 a to je to samé. A proto říkám, že jsou zde dvě strany a jsou to opravdu dvě strany, které mohou společně pracovat na konkrétních opatřeních, aby docházelo ke snížení užívání jaderných eh, zbraní. A to si myslím, že se všichni shodneme, že je předpoklad pro vymícení jaderných zbraní. Já myslím, že nakonec Potom ještě budu hovořit eh, ještě jednou o NPT, až mm, eh, abych navázal na to, co říkal kolega. Já eh, opakuji, že je to názor členských států, ale není to názor všech členských států a není to rozhodně názor OSN, proto je to příležitost, ta konference, kdyby mohla smlouva vstoupit v v platnost. Mohlo by se to tím vyjasnit. Mohlo by se tím jasně říct, že je to nalhavá záležitost. A já jsem na tuhle otázku upozorňovala ve své prezentaci. Myslím si, že tím se vypořádáme k určitým, s určitými výzvami. Jak říkala paní Lézing, hovořila o té naivitě, to si myslím, že by pomohlo vysvětlit. A pak ještě další kritická záležitost Eh, ohledně této konference bude, bude důležité si uvědomit, které státy mající jedné eh, zbraně budou součástí těchto skupin. Bude to ten kdo bude blokovat eh, odzbrojení někde jinde, jako je třeba Pákistán. Já myslím, že to jsou ty konkrétní kroky, které možná jsou naivní, protože mm, konají a konají. Děkuji a děkuji a prosím pana Klausana. Kli, klíčový problém zákazu je ověřování. Pokud ne, nevyřešíme tento problém, tak eh, zákaz není nic trvalého a to je veliký problém ověření proto musíme tuto otázku nějak podchytit. Já, když jsem byl ve vládě Spojených států, tak jsem se účastnil celé řady debat, kdy jsme debatovali o tom, jak dlouho by trvalo, kdyby uh, Japonsko mělo vypracovat takovýto, sesna, takovýto program. Oni měli svůj vesmírný program a jaderný program a tehdy uh, všichni vítali možnost, že by Japonsko na těchto programech zapracovalo rychle. Není to žádné tajemství, že Spojené státy tvrdili, že by to Japonsku trvalo několik měsíců eh, vyrobit několik jaderných zbraní, eh, jaderných hlavec a to by nebylo moc měsíců, to by bylo několik měsíců, takže země jako Japonsko takovou to možnost má a musíme tedy řešit problém tohoto typu, pokud chceme, aby zákaz fungoval. Je to příklad komplikovaného problému, který já jsem řešil v americké vládě spoustu času, snažili jsme se rozšifrovat tento problém a nevyřešili jsme ho. Je to hlavní důvod, nebo jeden z hlavních důvodů, proč nebylo možné pokročit směrem k naplnění cílů, které zde máme už 70 let. Jak se zbavit jaderných zbraní? Proč na tom pracuje Eh, vláda Spojených států tak intenzivně, aby zastavila tuhle smlouvu. Já nevím, protože já si nemyslím, že ta smlouva je až tak velkou, eh, velkým eh, krokem. Myslím si, že je to jediný krok, jeden z mnoha kroků a oni mají možná obavy o to, co by představovaly ty návazné kroky. Děkuji, vážení kolegové, to je závěr dnešního jednání. Byl to náročný den, velice zajímavý den, docela vyčerpávající den. Já bych ráda poděkovala našim panelistům. Prosím, zatleskejme jim společně. Děkuji za účast. Děkuji všem kolegům poslancům. A zítra začínáme v 9 hodin. Děkuji, nashledanou.